So. Dann können wir anfangen. Dovolíte, můžeme zahájit naše jednání. Vítám vás k druhé části našeho zasedání. Takže nyní se podíváme na bod 11. Je to dopis ohledně Volvotrax. Tady máme dopis z pracovní skupiny, je tam malé rozšíření. EGF skupina, bylo to přijato skupinou, takže budeme elektronicky nyní hlasovat o této otázce. Číslo, teď se pan předseda omlouvá, je to desítka, k desítce, nikoli jedenáctce. Tady, A eh, Promiňte, já tomu nerozumím. O čem budeme hlasovat, předsedo? Nechápu to. Jedná se o bod 10, první část. Je to dopis EGF k věci Volvo Trax. Takže hlasujeme elektronicky. Hlasování je zahájeno. Also die Abstimmung ist eröffnet. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Tak, Máme malé spoždění, za to se omlouvám. Pak máme technickou asistenci, to je druhá část Spodně tu komisy. Eh, tady jsme během jednání mluvili o kompromisu. Tady je původní návrh, který byl pak pozměněn v rámci eh, návrhu. EGF se včera nemohla domluvit protože tam nebyla přítomna ani polovička politických skupin, takže při té příležitosti eh, bych eh, chtěl říci, že je to pracovní skupina tohoto výboru, která to má připravit. Jedná se o dost významné částky, daňové částky, takže bylo by dobré, aby to bylo řádně připraveno skupinou EGF, takže do budoucna vás prosím, abyste tam byli plně zastoupeni v rámci politických skupin. Nyní jsme tedy vypracovali kompromis a budeme nyní hlasovat o tomto kompromisu a hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Uzavírám hlasování. A je to přijato. Děkuji. A nyní se dostáváme k jedenáctce. Je to zpráva uplatnění směrnice Rady 2010-18 eh, EU z 8. března 2010. Takže nejdříve odstavec 1 pozměňovací návrhy 48 a 49. Nejdříve budeme hlasovat o 48. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 49 pro, proti. Teď to přeskoumáme elektronicky. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno a je to přijato. Odstavec 1, 50 pro, proti. Opět ověříme elektronicky. Hlasujeme nyní. Hlasovali všichni? Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 51 je tady ústní pozměvací návrh ze strany ALDE, je to tam vytištěno, pro, proti, zdržel se, přijato. 52 pro, proti, zdržel se, přijato. 53 pro, proti, ověříme elektronicky, Hlasujeme nyní. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno a je to zamítnuto. A nyní kompromis H. Pro, proti, zdržel se, přijato. 56 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis I pro, proti, zdržel se, přijato. 60, návrh 60, ne, ten odpadá. Takže budeme hlasovat o 60 pro, proti, držel se, zamítnuto. 61 pro, proti, držel se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdržel se, pro, ověříme elektronicky. 62, hlasujeme nyní. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. 66 pro, proti, zdržel se, přijato. 63 pro, promiňte, odpadá tento návrh 63 odpadá, takže Hlasujeme o návrhu 64. Pro. Proti. Držel se. Nechám to ověřit. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. A je to přijato. 65. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis je pro, proti, zdržel se, přijato. 75 pro, proti, ověříme to, hlasování elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování uzavřeno. Zamítnuto. 77 pro, proti, nechám to ověřit, 77. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno, zamítnuto. Sedmdesát osm pro proti. Myslím, že to první bylo většinové, ale budeme to ověřovat. Hlasování je zahájeno. Hlasujeme o návrhu 78. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno a je to přijato. Kompromis P pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 80 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis L pro, proti, zdržel se, přijato. 91, dvě části. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, držel se, zamítnuto. 92 pro, proti, držel se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis M pro, proti, zdržel se, přijato. 105. Ne, promiňte, 102, bylo to příliš rychlé. Chtěl jsem to rychle ukončit. Takže 102, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. N, kompromis, pro, proti, zdržel se, přijato. 105, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 106, pro, proti, Ověříme to elektronicky. 106. Ověřujeme nyní. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. A je to přijato. Kompromis O. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 108. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 111. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 112 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 113 pro. To je lingvistika, to nemusíme. 114 a 115. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis Q. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 122 dvě části. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 123 pro, proti, ověříme to. 123 ověřujeme elektronicky.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 Mohl bych znovu, znovu FEM jedna? Kdo je proti? Myslím, že to bylo pro většinově, ale budeme teď ověřovat. FEM 1. Sám si tom nedůvěřuji, takže budeme ověřovat elektronicky. David Káza. Tady je někdo z těch lidí je tady navíc. Máme tam ohlas více. Je to pořádku teď? Takže ještě jednou. FEM 1. Elektronicky ověřujeme teď. Přijato. 130 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 131 pro, proti, držel se. Zamítnuto. Sto třicet sedm pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis S pro, proti, zdržel se, přijato. 148, ústní pozměňovací návrh pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 149 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 150 a 151. To je stejné pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis T pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis V. Takže kompromis V, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 162 a 163, kdo je pro, proti, ověříme to, 162 a 163 ověřujeme nyní. Hlasovali všichni? Zamítnuto. to. Kompromis U, kdo je pro? Proti? Pane předsedo, my jsme se nedozvěděli výsledek k bodu 100, návrhu 162. 162 a 163 byly totožné a byly zamítnuté. Ale ten výsledek jsme neviděli. Tady to taky nevidím. Budete mi muset věřit. Takže budeme hlasovat znovu o návrhu 162. Elektronicky hlasovali všichni, je to tak? Teď jste spokojen? Děkuji. Takže kompromis U je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu U, kompromisním. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Návrh 169, kde pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 170, asi ne, odpadá 173 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromisní návrh dvojité V, kde proti, zdrželi se přijato 182, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis X, pro, proti, zdrželi se, přijato 188, pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis Y, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 191 a 192 i 193, kde je pro? Proti? Zdrželi se. Ještě to zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Kompromis Z, kde je pro? Proti? zdrželi se, návrh byl přijat. 198, kde pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 199 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis A. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Návrh 20 pro? Proti? Takže to si zkontrolujeme. Pozměňovací návrh 20. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Návrh byl přijat. Kompromis B, kde je pro? Proti? Zdrželi se. Návrh byl přijat. Návrh C, kompromisní pro? Proti? Zdrželi se. Návrh byl přijat. Návrh 28 pro, proti. To si zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 28. Všichni hlasovali. Návrh byl přijat. Kompromisní návrh D, kde pro? Proti. Zdrželi se. Návrh byl přijat. Kompromis I, je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis F, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis K, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Návrh 38, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 39 s ústním pozměňovacím návrhem SND, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromis G, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se schváleno, 42 pro, proti, zdrželi se schváleno, 43 pro, proti, zdrželi se schváleno, 44 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme. omlouvám se, 44 pro, proti. Teď je to jasné a zamítnuté. 46, je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 47 pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. FAM C pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. FAM F pro, proti, zdrželi se schváleno, FAM G pro. Takže zkontrolujeme FAM F. Dobrá, budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu FAM F. Všichni hlasovali. Návrh byl přijat. FAM G pro, proti, zdrželi se schváleno, FAM H pro, Proti? To zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu FAM H. Hlasovali všichni? Návrh byl přijat. A nyní pozměňovací návrh 1. Pro? Proti? Jste všichni, zdá se, unavení. Takže budeme kontrolovat hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 1. Všichni hlasovali? Návrh byl zamítnut. Návrh 2 a 3 jsou identické pro? Proti? Takže zase budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacích návrzích 2 a 3. Hlasovali všichni? Návrh byl přijat. Návrh 4, kde je pro? Proti? Drželi se. Schváleno. Návrh 5 pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 6 pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Návrhy 7 a 8 pro? Proti? zdrželi se. Schváleno. Návrh 9 pro, proti, vypadá to zamítnuto. Návrh 10 pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 11 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. FAM citation 1 pro. Proti. Takže to budeme kontrolovat hla- elektronickým hlasováním FAM citation 1. zamítnuto, proto to nebylo jasné. Dobrá, takže nyní závěrečné hlasování a to budeme hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni? Je to jasné, 44 pro, 5 proti, 1 se zdržel a zpráva byla přijata. Blahopřeji zpravodajce. So, dan- Tak a tím se dostáváme k jedenáce, Genderová stránka chudoby. Lynn Boylen, 120 pozměňovacích návrhů, 14 kompromisů. Takže jsme akceschopní, dobře. Kompromis jedna. Tak. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno, kompromis dva. pro, proti, zdrželi se. Schváleno, kompromis tři. pro, proti, zdrželi se. Schváleno, návrh sedm. pro, proti, zdrželi se, prosím. Není překlad do řečtiny? V čem je problém? Yeah? I think It's okay yeah, Okay. Už je to v pořádku? Dobrá, kompromis 3 pro. Pro, kompromis 3. Proti? Zdrželi se, schváleno, návrh 7. Pro. Proti? zdrželi se. Schváleno. Návrh 10 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Návrh 19 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 20 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 20. Hlasovali všichni, je to tak, návrh byl přijat. Návrh 22 pro, proti, Myslím, že tam byla většina, ale e, zkontrolujeme, hlasujeme o pozměňovacím návrhu Dva elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování a návrh byl zamítnut. 23 pro, proti. Takže zase zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 23. Hlasovali všichni a návrh byl přijat. Návrh 25 pro, proti, zdrželi se schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. 27 pro, proti. Myslím, že je to zamítnuto. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 27. My jsme, my jsme wir bilden? Musíme mít pracovní skupiny na hlasování? David, ich hätte, ich hätte dir das sagen können, ja. <laughs> Davide, to jsem vám mohl říct. Kom... Je tam nějaký technický problém. Co zas? Potřebujete přerušit zasedání, aby se, aby se EPP mohla domluvit? Okay, jetzt mache ich das nochmal. Wenn ihr euch jetzt einig seid... Já to udělám ještě jednou. Kdybyste se teď dohodli, tak můžeme hned hlasovat. Yes. Yes, the interpretation was a bit slow, so, uh... Tlumočení bylo trochu pomalé, takže mohli bychom prosím hlasovat znovu? Davide, o to se právě pokouším. Takže 27. 27. Kdo je pro? proti. Je lehčí to zkusit elektronicky. Takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 27, prosím. Haben alle abgestimmt. Všichni hlasovali. Máme tady výsledky, návrh byl přijat. Kompromis 5. Kompromis 5. Odpadá? OK, Dobrá, takže jsme u kompromisního návrhu. Ne, ne. Moment. Five is delete. No? Pětka odpadá. Kompromisní návrh pět. Compromise five falls. Kompromisní návrh 5 odpadá, protože byl přijatý pozměňovací návrh 27 a ten odstavec byl vypuštěn. Takže teď pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? No, because the whole no. paragraph. Uh, yeah. No, no, no. because no. The, the whole paragraph... Celý ten odstavec odpadl. Ten odstavec už tam není, takže všechny pozměňovací návrhy, které se vztahovaly k tomu odstavci, odpadají. Takže teď jsme u pozměňovacího návrhu 29. Pokud nejsme jednotní, tak budeme hlasovat o návrhu 29. Ne, to taky odpadá, zdá se. No, Aha, dobře. Takže to taky odpadá. Bod 29, teda... <laughs> so, aufgerufen ist jetzt der Kompromiss. Dobrá, takže teď budeme hlasovat o kompromisním návrhu 6. Pro Proti? Alespoň eh, na tom mým hlasovacím listu není ta 29 součástí kompromisu, tak je to tam špatně poznačený v té mé hlasovací listině. Kolego Šulci, myslím si, že je to tam tak špatně vyznačený. Ano, ale to není přece součást kompromisu. To přece nemůže být pryč. Nemůže to odpadnout. To není součást kompromisu. That's a whole paragraph, okay. Aha, tak to odpadl celý odstavec, dobrá. Also, wir hier oben. Takže my tady, co jsme nahoře, mohl bych vás jaksi požádat o pozornost. Je to jasné, nebo to mám vysvětlit? Ich hab gerade die Mitteilung bekommen. Mně bylo právě řečeno, že tady bylo malé nedorozumění na tom hlasovacím lístku. Takže pokud odpadá celá ta dvojka, tak odpadá také 29. A tím pádem nebudeme hlasovat o 29. Je to jasné. Je to jasné. Tak to zkusíme znova s kompromisem 6. Kdo je pro? Proti. Návrh byl přijat, zdá se, ale budeme hlasovat kontrolně elektronicky o kompromisním návrhu 6. Hlasovali všichni? Je tomu tak, takže návrh 6 byl přijat. A nyní kompromisní návrh 7. Pro? Proti? Eh, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 7, abychom si to ověřili. Končím hlasování a návrh byl přijat. A nyní pozměňovací návrh 43 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Ne? Vážně? Dobrá, tak to zkontrolujeme elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 43. Hlasovali všichni a návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 53 e, pro, proti. Zkontrolujeme raději elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 53. Hlasovali všichni? Návrh byl zamítnut. 55 pro? Proti? Takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 55. Hlasovali všichni. Návrh byl přijat. 57 pro. Proti? Zdrželi se. Schváleno kompromisní návrh 9 pro. Proti? Zdrželi se. Návrh byl přijat. Kompromis. Chcete to zkontrolovat? Dobrá, budeme kontrolně hlasovat o pozměňovacím kompromisním návrhu 9. Všichni hlasovali. Návrh byl přijat. To bylo celkem jasné. Kompromis 14 pro. Proti. Zdrželi se. Budeme hlasovat elektronicky o kompromisním návrhu 14 pro kontrolu. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh 78, kde pro, proti, zdrželi se. Schváleno 79 pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis 11 pro, proti, zdrželi se. Schváleno Kompromis 12 pro, proti, drželi se, schváleno. A nyní kompromis 13, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 98, kde je pro, proti, drželi se, schváleno. 100 pro, proti, drželi se. Schváleno 101 pro, proti, drželi se. Schváleno 102 pro, proti. Návrh byl přijat. A nyní máme závěrečné hlasování o celém návrhu a hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. 44 pro, 4 proti a 4 se zdrželi. Takže návrh byl přijat a blahopřeji zpravodaji. So, tar, a, a, dan Takže pak tady máme 13 to znamená doporučení ohledně sociálních, environmentálních norem, lidských práv a odpovědnosti podniků. Takže máme 86 pozměňovacích návrhů, 7 kompromisů, autorkou je Tiziana Begin, takže začínáme. Krády. Jednička byla stažena. Stažený návrh. Takže kompromis A. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Desítka, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedenáct, pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvanáct, pro, proti, ověříme. Ověřujeme dvanáctku elektronicky. Hlasujeme nyní. 26 pro, 26 proti, zamítnuto. 13. Dvě části, první část. Pro. Proti, zdrželi se, přijato druhá část pro. Proti. Myslím, že jsme to zamítli. Ověříme. Ověříme druhou část třináctky elektronicky. Hlasovali všichni. Zamítnuto. 14. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 15. Pro, proti, promiňte, dvě části, první část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16. To je lingvistická úprava, takže nemusíme hlasovat. V anglické verzi. No, dobře, takže budeme hlasovat 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. Ověříme sedmnáctku. Zahajuji hlasování.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 Zamítnuto. Kompromis D. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 34. Ve dvou částech. První část pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověříme 34. První část. Hlasovali všichni. Druhá část tím pádem vypadá. Myslím, že vypadla. Druhá část. Dobře, říká pan předseda. Takže já jsem myslel, že to vypadlo. Takže druhá část. Druhá část hlasujeme nyní, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 35 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 36 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Ověříme 36. Hlasovali všichni. Přijato. 37 pro. Proti. Myslím, myslím, že je to stejná většina. Ověříme. Ověříme, abychom si byli jistí. 37. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 38. Pro. Proti. Zamítnuto. Kompromis E. Kdo je pro? Proti zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, ověříme, ověříme to. Zamítnuto.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 zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, Chcete to ověřit? 59? Dobře, ověříme 59. Hlasovali všichni? Zamítnuto. Šestnáctka. Šedesátka pro, proti, ověříme. Musíme ověřit, musíme ověřit šedesátku. Hlasovali všichni? Zamítnuto. 61 pro, proti, hmm. 61. Musíme ověřit. Hlasovali všichni. Přijato. 62. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 63 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis G. Pro proti, zdrželi se, přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 pro, proti, ověříme. Ověříme 73 elektronicky. Zamítnuto. 74 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Ověříme 74. Končím hlasování. Zamítnuto. 75 pro. Proti zdrželi se. 76 pro, proti, přijato, 77 pro, proti, zdrželi se, přijato, 78 pro, proti, zdrželi se, přijato, 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. Ověříme osmdesátku, přejete si ověřit. Osmdesátku ověřujeme. Hlasovali všichni? Dobře. Takže zase. Ano, jsem rád, že jsme to ověřili. 81 pro, proti, Dobře, ověříme opět i 81. Ověřujeme. Zamítnuto. 82. 82. Pro, proti. Takže i tento návrh ověříme. Uvidíme, jak to dopadne. Zamítnuto. 83 pro. Proti. Ověříme. 83. Ověříme elektronicky. Zamítnuto. 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 85 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 85. -ka. Hlasovali všichni? 26 na 26, to znamená zamítnuto. 86, kde je pro, proti, zdrželi se. Přijato. A nyní závěrečné hlasování. K celé zprávě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. 47 pro, jeden se zdržel, 4 proti. Blahopřejeme zpravodaji. So, dann haben wir... Tak, a nyní máme 14. To znamená inkluzivní růst EU, boj proti nerovnostem. A zpravodajem jsem já sám tedy. Ústní, je to schválení otázky k ústnímu odpovězení. Takže máme kompromis, dvě části. První část pro, proti zdržel se přijato. Druhá část pro, proti, ověříme. Takže kompromisní text část dvě. Všichni hlasovali? Ne, ještě ne, hlasujeme. Teď je hlasování ukončeno. Přijato. A otázka tři. Pro, proti, zdržel se. Myslím, že to bylo přijato. Ověříme to. Ověřujeme nyní. Všichni hlasovali. Takže otázka 3 je zamítnuta. Otázka 4. Pro, proti, zdržel se, ověříme otázku čtyři. Všichni hlasovali. Hlasování ukončeno. Také zamítnuto. Otázka 5 pro proti, zdržel se, je to jednoduché, je to také zamítnuto. Otázka 6 pro, proti, zdržel se, také je zamítnutá. Tak na co bych se pak měla ptát v těch pěti minutách na plénu? Takže konečné hlasování nyní. Zahajuji hlasování teď. Hlasovali všichni. Takže 51 ku jednomu hlasu a nikdo se nezdržel. Takže tím jsme schválili otázky k ústnímu zodpovězení. Gut, damit sind wir für die, mit den Abstimmungen für heute gut. Takže tím jsme ukončili dnešní hlasování. Byli jsme o hodinu vlastně dříve u konce, než bylo plánováno. Dokonce bychom si mohli dovolit přestávku na kávu. So. So, uh, Maybe a short break. Wir ich würde vorschlagen, wir že já bych navrhl, že si uděláme přestávku za 15 minut, budeme opět jednat. Takže přestávku na čtvrt hodiny. OK. Yeah, because some troubles are not there, yes. 15 minutes break. So. Wir haben even the other matter. Können wir. Could we start again? Můžeme zase začít. Auch du, Carola. Poga. <laughs> So, nachdem wir die Pause. Že poté, co ta přestávka se poněkud jaksi prodloužila, tak můžeme nyní pokračovat v našem programu. A sice bod 15 zastoupení pracujících na úrovni vedení podniků v Evropě. Spravodajem je Thomas Hendl, takže hned si sám sobě dá slovo. My už jsme měli první výměnu názorů ohledně této zprávy, kterou jsem předložil. A já bych úplně nejdříve eh, chtěl jaksi vyjasnit některá nedorozumění. My tady nevynalézáme něco nového, ale to, o čem tady hovoříme, už vlastně funguje v 18 členských státech a také v Norsku. To znamená, existuje už zastoupení pracujících na úrovni vedení podniků. Takže i zde musíme vyjasnit, co to je vedení podniku. To neznamená, že by se jednalo pouze o správní a dozorčí radu. Protože tady jde o to, aby ti pracující mohli spolu rozhodovat. Ale samozřejmě to v žádném případě nezasahuje do operativního eh, jednání daného podniku, tedy každodenního jednání. To jsem chtěl vysvětlit těm kolegům eh, z členských států, kde tento institut neexistuje. Já jsem chtěl v této zprávě ukázat, že tato účast pracujících na vedení podniku se už koná, už existuje. Chtěl jsem zmapovat deficity, které existují a také ukázat, jaké příležitosti pro další rozvoj tohoto zastoupení tady jsou a jakým způsobem se můžeme pokusit definovat určité minimální evropské standardy. Znovu opakuji, nevynalézáme nic nového, ale navazujeme na určitý systém, který přinesl dosti dobré zkušenosti v tomto ohledu. Je to vlastně už existující systém účasti na této demokracii a zastoupení pracujících a na to chci apelovat. Jaké jsou tady výhody tohoto systému v těch různých zemích? Jsou to různé systémy, ale ty výhody jsou jednoznačné pracující se účastní toho vedení a tyto podniky, které mají tento systém, prošly mnohem lépe krizí. To dokazují studie MOPu a další důkazy. Samozřejmě ekonomika už nefunguje tak, jako před 50 lety. Není tady už nějaká patriarchální forma, ale jde o to, aby zaměstnanci přinášeli svoje poznatky a své zkušenosti do vedení podniku nové zkušenosti, nové techniky, ale objevují se také nové formy organizování podniků a toto vše se nemůže rozvíjet bez účasti pracujících, takže myslím si, že je dobré, abychom se zabývali tímto tématem. Já se zabývám vývojem, dejme tomu, v posledních 20-15 letech Hovoří se o čtvrté průmyslové revoluci, o digitalizaci, to všechno jsou pojmy, které jdou napříč Evropou a diskutuje se o nich. A tento vývoj a te, tyto studie vycházejí z toho, že v každé oblasti práce, ale i života dochází ke změnám. Pokud bychom měli utvářet tyto změny ve e, společnosti, pak musíme do toho zapojit e, zaměstnance. Máme e, státy, jako je Švédsko, Rakousko nebo Německo, kde mají dlouhou tradici zastoupení těchto pracujících. Neznamená to, že mají jenom úspěchy, ale je dobré lépe propojit informování, konzultace a účast to je jakési kritérium hospodářského úspěchu v tomto směru. Co se týče existujících směrnic, které existují na úrovni Evropské unie, tak tady máme velký problém. Existují některé směrnice, které se týkají podnikového práva a tam je problém, že některé regulace mohou být využívány k tomu, aby se upřednostňovaly pouze vnitrostátní formy a někdy se dokonce obcházejí právě s tím, že se poukazuje na evropské směrnice. Týká se to například akciových společností. Tam se může stát, že pokud tam není zastoupení a pokud nedošlo k dohodě ohledně tohoto zastoupení, tak je možné se zorientovat a používat regulaci toho daného státu. Podle nových studií víte, že máme evropské akciové společnosti, tam platí určité meze, určité limity, eh, na základě kterých pak je nutné zajistit zastoupení. Samozřejmě pokud tedy ty podniky se rozvíjejí, Eh, tak musí mít zastoupení, pokud nikoliv, tak dochází k jakémusi zmrazení toho zastoupení. A někdy prostě tyto formy jsou využívány k tomu, aby tam eh, zaměstnanci se nemohli účastnit rozhodování. Pak máme druhý příklad, mm, to znamená společnosti, kde jeden společník SUP Víte, že to je sporná věc, my už jsme na tom intenzivně pracovali také v tomto výboru. I tyto formy společnosti mohou být využívány k tomu, aby eh, se obcházely eh, tyto povinnosti. To znamená například, pokud eh, máte takovou společnost ve Velké Británii, tam není regulace tohoto zastoupení, tak samozřejmě ta situace je jiná než například v Německu nebo v jiných zemích. To znamená, pak tady není povinnost zastoupení a v podstatě se obejde tato společnost. Na celkové evropské eh, úrovni máme eh, problém s dvěma, oblast, s dvěma oblastmi. Eh, Evropský parlament se už zabýval podnikovým právem a různými příležitostmi a musíme říci, že Mm, tady ještě není dostatečné propojení. Například u těch SUP, to znamená s jedním společníkem, tak tady vůbec nefunguje toto zastoupení, protože eh, ten návrh komise ani neobsahuje žádné ustanovení ohledně SUP. Tady si vyměňujeme pořád stanoviska mezi Jury a Emploa ohledně naše, naší účasti. Týká se to článku 54, ale zatím to nebylo úspěšné vyjednávání. Takže co se týče podnikového práva, bylo by dobré, aby právo na zastoupení se týkalo jak zaměstnanců, tak aby se také vztahovalo na takzvaný zaměstnavatelský výbor a aby tato otázka byla v kompetenci Emplua. Víte, že existuje několik eh, směrnic ohledně podnikového práva, ale neexistují konkrétní minimální standardy ohledně zastoupení zaměstnankyň a zaměstnanců. Mám tři cíle v této zprávě a stručně bych je zde načrtl. Jinak jsou to obecné požadavky. Já bych chtěl podnítit komisi, aby toto proskoumala důkladně, aby zmapovala ty jednotlivé systémy, které existovaly a aby to eh, systematicky zveřejnila. To je předpoklad pro to, abychom poté zahájili ofenzivní sociální dialog, to znamená, abychom diskutovali s experty a ze zástupci sociálních partnerů, abychom zohlednili jejich stanoviska a abychom to zveřejnili. A třetí možnost by byla, abychom v této souvislosti požadovali dopadovou studii a v případě nových změn podnikového práva, tak by bylo dobré, abychom zkoumali, jakým způsobem to bude mít dopad na správně dozorčí rady a abychom tedy zohlednili tento vývoj. Dále eh, mám požadavky ohledně stávajících směrnic. Tady formuluji konkrétní požadavky ohledně SE, ohledně fúzí, ohledně převzetí a ohledně SUP. To jsou ty podniky s jedním společníkem. To znamená, musíme tady přesně stanovit definice ohledně sídel a dále také ohledně směrnic, které se týkají přeshraničních aktivit. Pokud nějaký podnik se rozhodne, že přenese sídlo z jedné zemi do druhé a pokud má tuto svobodu, tak to samozřejmě mm, není často v souladu se zájmy zastoupení zaměstnanců. Třetí přístup, který jsem uplatnil, myslím si, že je smysluplné, aby tyto uvedené problémy byly řešeny tak, že by komise vypracovala minimální standardy na úrovni zastupování zaměstnanců v Evropě. To znamená, nebyly by to závazné standardy, ale pokud v daném státě bude existovat eh, toto právo na zastoupení, tak aby tyto standardy tam byly eh, použity. Mělo by se to jaksi vtělit do podnikového práva a myslím si, že bychom tak mohli vytvořit velmi efektivní nástroj, abychom bránili zneužívání v souvislosti se zastupováním. Tento přístup by podle mého názoru mohl být velice efektivní. Také je tady nedostatek právního základu na evropské úrovni a těch, eh, ta, i tady je nutné tedy vyjasnit tyto právní základy. Máme 153 článek 1F. Eh, podle tohoto článku je zde zakotvena eh, možnost vytvořit jakýsi sociální dialog, pokud je zde vůle po tomto sociálním dialogu na nové úrovni, tak je možné, aby ta první iniciativa vzešla z tohoto parlamentu. Ehm, ostatně moje zpráva je toho důkazem a musím říct, že se velice těším na další práci nad touto zprávou. Děkuji. Takže vyslechli jste si zpravodaje a nyní můžete vstoupit do diskuse. Tom van den Kendeláre má první slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane zpravodaji. Chtěl bych vám poděkovat za odvedenou práci. Já jsem veliký zastánce práva na informace pracujících, tak jak je to v článku 153 smlouvy o fungování Evropské unie. Zaměstnanci mají e, mít kolektivní zastoupení a mají mít právo účasti a spolurozhodování. A je potřeba vyzvat Evropskou komisi, aby se této otázce věnovala. Ale smlouva také říká, že k dosažení sociálních cílů Evropské unie je potřeba brát v úvahu rozdíly v sociálně-ekonomických systémech a e, v tom e, dokumentu je mnoho odkazů na princip subsidiarity. Vy jste to dobře říkal, v některých zemích e, zastoupení pracující je téměř neexistující ve správních radách, tak je to třeba v Nizozemsku, Španělsku, Belgii, Spojeném království. A jsem přesvědčený, že tyto rozdíly musíme brát v potaz, zvláště tehdy, Eh, když eh, zmiňujete budoucí iniciativy, které chceme přijmout, ale aby se to nepřehnalo, takže vaše stanovisko se také týká malých eh, a středních podniků s více než 50 zaměstnanci a tady si myslím, že bychom měli být docela opatrní. Vidíme, že obnovený růst ekonomiky se pomalu rozjíždí a Neradi bychom zase malým a středním podnikům přidávali novou zátěž. Malé a střední podniky jsou zdrojem velikého počtu pracovních míst a je potřeba dbát také na to, Eh, aby zaměstnanci mohli snáze spolu eh, komunikovat a radit se. Takže neměli bychom tam mm, toho dávat moc do toho mm, dokumentu. Jako stínový zpravodaj budu pečlivě sledovat diskuze na toto téma a eh, chystám se spolupracovat, což považuji za velmi zajímavé. Eduard Martin. Pan Marta. Eduard Marta. Merci beaucoup. Děkuji. Já si myslím, že je to docela dobrý základ, dobrá zpráva. A ty jsi to říkal ve svém úvodu, bere v potaz různé kultury, německou, rakouskou kulturu i severské kultury. Ale cílem tvé zprávy, kterou podporuji, je potřeba posílit odborové zastoupení a e, tedy postavení pracujících. Dnes není už přijatelné e, vidět, e, že třeba pracující se dozvídají strategii vlastního podniku při nejhorším stisku a při nejlepším minutu po 12., kdy už se na tom nedá nic změnit a jediné, o čem se dá diskutovat, je eventuálně výše Eh, odstupného, takže žádná diskuze eh, eh, ohledně strategických rozhodnutí a to je nepřijatelné. A smysl této zprávy je právě prokázat, a uklidnit i malé a střední podniky, že sociální dialog je jaksi faktorem růstu a ne zbytečná zátěž. Protože když pracující mají pocit, že je všichni ignorují a že nikdo neposlouchá, co si myslí o podnikové strategii, tak určitě tam nějaké odborové zastoupení bude, ale nebude vždy konstruktivní. Takže cílem této zprávy je udělat ideální podmínky pro zlepšení sociálního dialogu. A souhlasím ale s tím, že dnes nejsou všechny odborové organizace připravené spolurozhodovat. Je to otázka zvyklostí, situace a prostě reality. Takže my chceme předložit pozměňovací návrhy, obohatit jej tak, aby tam v tom každý našel to svoje, ale ten základ se e, nesmí eh, zbytečně naředit tak jako více moci. Minulý týden se to říkalo ve Strasburku. To není moc jednoho proti druhému. To není, že odebrat vedení podniku pravomoci ve prospěch někoho jiného, ale prostě stanovit podmínky tak, aby nedocházelo k sociálním tragédiím. Takže možná bychom na tom měli pracovat v těch počátečnějších fázích, aby tam pracující taky měli prostě čas na to pochopit, přizpůsobit se a tak dále. Já vím, že ty kultury v jednotlivých zemích se liší, v Německu, v Rakousku je e, zažité to spolurozhodování. V jiných zemích, kde tomu je méně, tak bychom měli podporovat účast členů správních rad jako pozorovatelů s tím, že, nebo na správních radách zase pozorovatele z odboru, tak, aby prostě nebyli postaveni před hotovou věc, aby věděli o věcech v, trochu v předstihu. Ale ta myšlenka, kterou ty se snažíš prosadit, že tedy sociálním dialogem e, jak si dosáhnout lepších výsledků. V mnoha zemích jsou odbory tak tak tolerované, to je nepřijatelné, ale jak eh, posílit sociální dialog, to je, to je právě významné vyústění tohoto dokumentu, aby se zamezilo sociálním tragédiím. Já budu hovořit? Ehm, Děkuji. Já tady vystupuji na místo kolegy Bašíra Eh, on jako stínový zpravodaj by chtěl poděkovat zpravodaji za zprávu. Může souhlasit s tím, že je potřeba zajistit, aby byli pracující zapojeni do rozhodování různými způsoby a na různých úrovních. A souhlasí s tím, že to může mít velice pozitivní vliv jak na zaměstnance, tak na zaměstnavatele. Eh, takové vztahy mohou vytvářet důvěru a sociální kapitál, který potom může eh, mít eh, pozitivní dopady i mimo pracoviště. Ale přál by si zdůraznit, že rozmanitost struktur zastupujících pracujících je velice, velice široká napříč Unii a e, má určité obavy z vytváření jednotného evropského modelu. Máme 28 sociálních modelů e, v celé Evropské unii a národní kontext e, formuje příležitosti i překážky pro zastoupení pracujících. A my musíme být realisti a uvědomovat si, co je e, vhodné a co je realizovatelné na evropské úrovni. V rámci EKR jsme přesvědčeni, že EU může sehrát rolu například v rámci výměny osvědčené praxe mezi členskými státy a soustředit třeba pozornost některých členských zemí na potřebu jednat. A vítáme příležitost vytvořit jakési pokyny nebo obecné rámce, k pod povzbuzení členských států, aby rozvíjeli tyto struktury. Nicméně bychom měli velký problém eh, s regulací eh, za, zastoupení pracujících na evropské úrovni nebo s přijetím univerzálního modelu pro celou Unii. My bychom si přáli, aby princip subsidiarity a proporcionality byly plně respektovány, takže ehm, kolega předloží pozměňovací návrhy v tomto duchu a těší se na spolupráci s vámi. Dankeschön. Děkuji. A za Alde? Tady nemám žádného zpravodaje. Není tady nikdo? Ne, není tu nikdo. Takže tady Raňke za zelené. Thank you, chair. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane zpravodaji, my vítáme návrh této zprávy, podporujeme ho, rovněž ten obecný přístup k tomuto nesmírně důležitému tématu, který se týká zastoupení pracujících. To je důležité nejenom pro samotné zaměstnance, protože samozřejmě budou mít možnost zasáhnout do rozhodování v rámci tohoto či jiného podniku. Ale, jak je to zmíněno ve vaší zprávě, je to nesmírně důležité pro demokratické ekonomické struktury, pro demokratickou zprávu a řízení a zastoupení pracujících je jedním ze zásadních kroků tímto směrem. Rovněž ale se domnívám, že více takového zastoupení je dobré i pro samotné zaměstnavatele, protože získají určité myšlenky, podněty, input eh, z různých stran, příspěvky těchto lidí, kteří pro daného zaměstnavatele pracují. Samozřejmě tito lidé jsou poté mnohem více zaangažováni na tom, jak se podniku daří, na jednotlivých rozhodnutích a proto je to z mého pohledu velice důležité rovněž Další věc, která již zde byla zmíněna, podíváme-li se na čísla, na úspěšnost jednotlivých podniků, tak vidíme, že vlastně i ten hospodářský úspěch díky širší účasti, reprezentaci na všech částech fungování daného podniku je určitou zárukou úspěšnosti do budoucna. Podíváme-li se na konkrétní návrhy tohoto návrhu zprávy. Samozřejmě minimální silné standardy v této oblasti zapojení pracujících je velice důležité, neexistuje zázračné řešení, na tom se shodneme, ale měli bychom podpořit takovou tu obecnou linii potřeby zaangažování pracovníků na rozhodnutích, která se týkají daného podniku. Rovněž by zde mělo být jasnější, závaznější legislativní řešení, pokud jde o správní radu a pokud jde o konzultace pracovníků napříč spektrem, protože zde zaznamenáváme nedostatečný hlas těchto lidí. Nechci zdržovat, proto dovolte aspoň dva body, ve kterých si myslím, že ta zpráva zatím ještě není úplně dokonalá měla by být upravena s ohledem na genderovou rovnost. Je zde určitý odkaz na ženy ve správních radách, ale genderová rovnost a větší zastoupení žen v těchto správních radách i nevýkonných radách a orgánech je rovněž součástí demokratičtějšího způsobu řízení a vedení Přístup zpravodaje není až tak ambiciózní, jak bychom si přáli. Přáli bychom si jasné cíle v tomto ohledu zastoupení žen, protože je zde mnoho například nevýkonných rád a orgánů bez jakéhokoliv zastoupení žen. A celý tento sektor často, nebo některé tyto sektory rovněž nejsou zastoupeny. Ženami občas se dokonce hovoří tomu, že tam není potřeba toho, aby ženy byly zastoupeny v takových eh, orgánech a proto bychom měli mít určitý kompromis a říci, alespoň určité procento <clears throat> ženského zastoupení by mělo být <clears throat> i v rámci reprezentantů pracujících. A další věc, kterou již jsme projednávali, rozsáhle v našem výboru, dovednosti, dále učňovská praxe a tak dále. Myslíme si, že zastoupení mladých hlasů v rámci těchto zástupců pracujících je velice důležité. Například, když se podíváme na učňovské praxe stáže, tak um, zjišťujeme, že pro mladé lidi který se to týká, jsou to nesmírně užitečné, důležité záležitosti a proto by její hlas měl rovněž zaznít na té úrovni vedení. Vím, že samozřejmě občas to vedlo ke kontroverznějším diskuzím, ale je to nesmírně důležitá zpráva, proto ještě jednou děkuji. Děkuji. Doufejme, že tu kritiku neslyšela moje manželka, ona je totiž eh, odbor, eh, odborářka tak abych neměl složitý návrat domů. Lara Adžia tady není, tak pan Marta je na řadě. Merci, děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo, a rád bych poděkoval i panu zpravodaji. Tento návrh zprávy se zaměřuje na zastoupení, aspoň minimální zastoupení pracujících v evropských společnostech, nadnárodních společnostech, národních společnostech v jednotlivých členských státech Evropské unie. Zásahy Evropské unie do národní legislativy vede k rozsáhlým interpretacím, pokud jde o povinné mm, kompetence Evropské unie. Tyto zásahy ovšem mohou podle nás mít opravdu velice negativní následky, především v takovém tomto období, které se projevuje sociálními a ekonomickými tenzemi. Návrh ano, no, vy jste zde hovořil o vaší manželce, čili ten návrh kvót, které se týkají žen a jejich zastoupení ve správních radách, tento návrh podle našeho názoru není ani odůvodněný, ani z ekonomického hlediska, ani z hlediska rovnosti nebo meritokracie. Mám navíc ještě několik dotazů Například paní McIntyre se o tom již zmínila k určitým konkrétním záležitostem. Národní státy eh, mají každý svůj vlastní systém. Máme zde 28 různých národních systémů. Stínový zpravodaj za EPP se o tom rovněž zmínil. Je zde určitý zmatek mezi tím, co řekl pan Eduard Martin Nevím, zda hovoříme o stejné věci. Dovolte, abych to vysvětlil, protože když hovoříme o správní radě, znamená to eh, eh, společnosti určitého typu, například v Německu nebo v Rakousku, dobře, to může nějak fungovat, ovšem ve Francii společnosti ve Francii ovšem mohou být už od deseti zaměstnanců, nebo například 10 tisíc zaměstnanců to může mít. Čili skutečně je zde i ta otázka určité prahové hodnoty, která je důležitá. To znamená, že to nejsou všechno akciové společnosti. Záleží i na tom, kolik teda potřebujeme mít zaměstnanců pokud jde o tu účast na správní radě, nebo teda zastoupení ve správní radě, a zároveň o jaký systém jde. Já si nejsem úplně jistý, proto bych se rád zeptal v Německu nebo v, v Rakousku Eh, například takové ty reprezentativní um, odbory se neprojevují až tak, jako ve Francii. Ve Francii například, když tam je více než 10 nebo těch 50 zaměstnanců, my o tom ho, ho, eh, hodně hovoříme nyní ve Francii v souladu s novým návrhem zákona. To znamená, většinou jsou to eh, ty um, reprezentativní o odbory, takzvané reprezentativní, které představují asi tak 5% pouze všech těch zaměstnanců, zatímco v, v Německu nebo v Rakousku by to byli prostě lidé, kteří tam jsou zaměstnaní v daném podniku a kteří projevili zájem zúčastňovat se na tom rozhodnutí, nebo pan Eduard Martin, jak se o tom zmínil, prostě chtějí se zúčastnit na té, podílet na té strategii ještě v těch prvních etapách. No ale ano, samozřejmě, že musíme spolupracovat. Podnik to není nějak zaměstnanec proti zaměstnavateli a tak dále. Je to samozřejmě tým, všichni jsou na jedné lodi, musí všichni být dostatečně informovaní. Pokud se budete ale vnucovat určitý systém, minimální systém, který pro všechny evropské země, tak já skutečně si myslím, že to bude veliký problém. To znamená, jako, která bude ta mm, mm, prahová hodnota akcio, akciové společnosti. To nic neznamená, můžou mít 10 zaměstnanců, můžou mít 10 tisíc zaměstnanců a jakým způsobem jim můžeme vnutit to, že dobře musíte nejprve mít nějaký práh těch takzvaných reprezentativních odborů, jako u nás ve Francii, to znamená, že by to bylo politizováno, což není úplně nejlepší pro daný podnik. Já doufám, že jsem to vysvětlil dostatečně, pane předsedo, i když teda možná to bylo trošku zmatené. Děkuji. Stimmt, ale... To je pravda. Ale můžeme to eh, prohloubit diskusi. Claude Roland. Bon. Euh, merci, président. Euh, Děkuji, předsedo. Já myslím, že naprosto souhlasím s tou vaší vůli tedy tak, jak jsem ji pochopil. To znamená podpořit účast zaměstnanců z hlediska informování, konzultace. To znamená znovu oživit sociální dialog. To mi připadá důležité. A na rozdíl od toho, co tady zaznělo, jsem přesvědčen, že sociální dialog vyžaduje zástupce v rámci reprezentativních odborových organizací. Druhá věc. A to je problém, který souvisí s vaší zprávou a i s titulkem. Činí mi to potíže, protože e, sociální dohadování souvisí s různými kulturami. Já mám velký respekt pro rakouský nebo německý model, e, který se osvědčil v tomto kontextu, ale musíme si uvědomit, že v některých zemích, jako je například moje, odborářské organizace odmítají tento model spoluvedení a naopak chtějí, aby byli konzultováni, aby byli zapojeni do informací, do informování. Ale to jsou odlišné instance a odlišné způsoby fungování. Já myslím, že v té zprávě bychom se měli vyhnout tomu, že alfou a omegou sociálního dialogu je ten model, který často říkáme německý model, který existuje i jinde, ale existují vedle toho i mm, neméně relevantní modely. Pak je tady ta evropská společnost SE, která funguje takto a v tomto případě je to relevantní z hlediska těch správních rad. A poslední poznámka se týká malých podniků. Já jsem byl eh, generálním tajemníkem 10 let v odborářské organizaci a pracoval jsem hodně na úrovni malých podniků. Jsem přesvědčen, že malé podniky i z ekonomických důvodů potřebují sociální výkonný dialog. A stejně jsem také přesvědčen, že tento sociální dialog v těch malých podnicích, v těch velmi malých podnicích, nemůže probíhat v rámci stejných struktur jako u velkých podniků. To znamená, v této oblasti potřebujeme taková schémata sociálního dialogu, která by byla přizpůsobena středním a malým podnikům. A to je důležité. Neexistují pouze ty velké evropské nebo vnitrostátní dohody. Je tady, jsou tady také odvětvové dohody. I tam je možné dobře odrážet realitu malých a středních eh, podniků právě v tom daném odvětví. Děkuji. Děkuji. A další řečníci? Hlásí se někdo ještě? Nevidím nikoho. Dobrá, takže dám opět na mm, <laughs> krátko slovo zpravodaji. První připomínka se týká toho, že bychom neměli bránit hospodářskému růstu. 20 let jsem byl členem dozorčí rady většího německého podniku a když jsem tam začal pracovat, tak eh, tam byla právě tato výhrada. Napadalo se to eh, spolupůsobení a spoluúčast. Po deseti letech to téma se prosadilo. A byli tam zaměstnanci i v dozorčí radě. Byly tam dokonce skupiny zaměstnavatelů a zaměstnanci, kteří eh, v podstatě sami uznávali, že mm, můžou takovýmto způsobem podporovat rozvoj tohoto podniku směrem k větší účinnosti a že je možné takto i vygenerovat pracovní místa. Já si myslím, že všechno se v mnohých případech vyřeší v tom konkrétním pracovním prostředí a samozřejmě nesmí tady být nějaké mm, eh, ideologické výhrady. Za druhé, nejde vůbec eh, Thea McIntyre o vytváření jediného modelu nebo paušálního systému. Kdo si přečte pořádně tuto zprávu, tak pochopí, že se jedná o minimální standardy, které samozřejmě musí vycházet z určité úrovně, z hlediska těch limitů. Já jsem tam dal určitá čísla. Nezlobte se, tady jsem vycházel ze své tradice a také z toho, že patřím určité odborářské rodině a musíme ošetřit určité limity. Ale nejedná se o jedno, jediný model anebo tabula ráza a vytvoření nového modelu. Jde o minimální standardy, které máme použít tam, kde existuje tento nebo vzniká tento systém účasti v rámci subsidiarity. Takže toto je velmi důležité pro porozumění. Já bych nechtěl něco vnucovat ani Belgii, ani Velké Británii to, co mm, je třeba přesvědčivé v některých zemích, nemůže být nějakým násilením eh, být vnucovány, vnucováno jiným zemím, protože ty odbory potom to nepřebírají a nechtějí to v praxi uplatňovat. O to tady vůbec nejde. Tady už je jedno, jak tomu budeme říkat. Budeme tomu říkat všeobecný rámec nebo minimální standardy nebo osvědčené postupy. Prostě jde o to, abychom vytvořili minimální standardy, pokud takovýto systém má být vytvářen v určité zemi. A jde tady ještě o něco navíc. Jde tady o, o to, že pokud diskutujeme o sociálním dialogu, tak eh, měli bychom se zabývat také tím, zda by tady neměla vzniknout směrnice na této úrovni, která mm, by vlastně byla obcházena v těch různých členských státech v rámci různých úhybných odkláněcích eh, manévrů. To je vlastně druhá část těch mých návrhů, které jsem předložil. Já jsem chtěl výrazně toto potrhnout. Existuje celá řada příkladů a já myslím, že v tom procesu diskuse se stínovými zpravodaji se tím budeme zabývat jakým eh, způsobem tedy zajistit tuto účast, která by neměla bránit rozvoji podniku. Právě naopak měla by přispívat k hospodářským výsledkům daného podniku. A to se dá velmi dobře doložit i v rámci těch jednotlivých protagonistických systémů v některých evropských zemích. A možná, že bychom mohli i některé tyto protagonisty přizvat a prodiskutovat s nimi Mm, nejsou tady jenom odboráři nebo podnikatelé, eh, ale můžeme najít manažery, kteří jsou například odhodláni zavést tento systém, protože už měli úspěšnou zkušenost s takovým schématem. A předposlední připomínka. Jaké odbory to mají bát, být? To se samozřejmě rozhodne podle pracovně právních zvyklostí té dané země, podle toho, jak se tam rozvíjely tyto poměry. Ty systémy, které znám já, tak ty jsou takové, že ty zaměstnanci vlastně rozhodují a hlasují o svých zástupcích. To znamená, jsou tam zastoupeni všechny ty odbory, které jsou tam zastoupeny a rozhoduje se o tom, kdo je bude zastupovat. Nejde tady o nějakou centrálu, vzdálenou odborářskou centrálu, která by o tom rozhodovala. Jsou tady tyto obavy tohoto typu. Ale eh, my eh, nechceme tento model eh, prosazovat. Každý si to musí rozhodnout podle svých pracovně právních poměrů. Nejde o to, aby se o tom rozhodovalo v Bruselu. Ale jde tady o minimální standardy zastoupení pracujících. O tom můžeme rozhodnout. A co se týče toho názvu, Zítra během koordinátoru eh, můžeme to vyjasnit, můžeme tam dát jasnější název, aby bylo jasné, že se jedná o ty struktury, o kterých jsem hovořil. A na závěr chci říci, že se eh, nejedná o mm, nějaké znesprávnění těch podniků, o to nejde. Jde o sociální dialog, který eh, by se měl zlepšit na obou stranách, zlepšit zastoupení. Nejedná se o vměšování do operativního fungování podniku a už vůbec se nejedná o vměšování do subsidiarity těch zemí, kde existuje takovýto systém. My chceme pouze zabránit zneužívání, chceme zlepšit systém který už máme a zaručujeme s určitými nedostatky. Takže tak to vypadá. Jistě budeme mít velmi napínavou diskusi na této téma. Dnes to je vlastně první diskuse tohoto typu, kterou provádíme na úrovni Evropského parlamentu. Promiňte, já jsem vás přehlédl bych si chtěl už uzavřít, ale abych nebyl rád, bychom se rozpustili a bylo tady určité nedorozumění. Ty jsi hovořil o těch minimálních limitech a normách a že každá země má svoji odpovědnost v tomto ohledu. Ale není možné, aby se tady říkalo cokoliv, když říkáme, že ve Francii ty eh, odbory představují pouze 5%, to je 5% těch eh, eh, členů odborů. Víte, že třeba malý eh, odborář, malá odborářská organizace může mít spoustu eh, členů v nějakém podniku. Ale v každém případě ty zástupci jsou voleni zaměstnanci, může to být 80%, eh, a takže nebyl bych rád, kdyby se to dezinterpretovalo, protože to může vést k určité řevnivosti z hlediska Evropské unie. Dobře. Pokud už se nikdo nehlásí, tak bych řekl, že do 4. dubna do 12. musíte předat eh, pozměňovací návrhy a hlasovat budeme 30. května tohoto roku. Tedy vychází ze současné situace. Uvidíme ještě zítra, to budeme projednávat během schůzky koordinátorů. Dobře, tím jsme se dostali k bodu 16. Sociální dumping v Evropské unii. Tady je zpravodajem Guillaume Balas. Chceme si vyměnit názory ohledně pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, takže hned dávám slovo Guillaumeovi. Merci beaucoup. Děkuji, pane předsedo. Děkuji těm, kteří tady zůstali na tuto rozpravu. My jsme už absolvovali jednu výměnu názorů, potom vám rozeslal zpravodaj nějaké podklady, nějaké diskuze proběhly a teď projednáváme pozměňovací návrhy. To znamená, nacházíme se vlastně na začátku celé té práce. Chtěl bych nejprve připomenout, že při první rozpravě na toto téma jsem připomněl, že Evropská komise pana Junkra, jak si mm, stanovila mandát, který my jsme tady v parlamentu podpořili, ohledně sociálního trojitého A, které komise s pomocí parlamentu a rady chce v Evropě vytvořit, stanovit a vychází tedy z myšlenek sociálního pilíře a boje s nekalou sociální soutěží, co eh, to jsou dokumenty paní Tysen, které budou asi projednávány po eh, letní přestávce. To je jeden příklad. Ta nekalá sociální soutěž, tam předseda Juncker říkal, že pro něj je prioritou s tímto bojovat, protože je jasné, že jedině eh, řádná hospodářská soutěž může zajistit udržitelnost vnitřního trhu. Dnešní doba je zvláštní, máme takový pocit, že Evropa před námi se spíš tak nějak rozkládá, než skládá a migrační krize vyvolává obavy všech nás, nebo aspoň velké většiny. Vidíme roztříštěnost, která se všude rozmáhá a v sociální oblasti je e, ta tendence stejná já bych chtěl zdůraznit počet jednostranných větrostátních rozhodnutí v sociální oblasti, které mohou představovat problém, včetně volného pohybu pracujících. A tady navazuji na diskusi, kterou jsme měli, ale nejenom tu, čili i dnes v eurozóně můžeme pozorovat pokušení rozhodovat jednostranně v jednotlivých členských zemích o sociálních otázkách. Někdy je to oprávněné, ale vyvolává to rozhodně problémy co do vnitřního trhu. Skutečnost je taková, že nedostatečná sociální harmonizace mezi našimi občany vyvolává nedůvěru k Evropě, e, živý nacionalismus, to všichni víme, a je vidět, že to vyvolává mnoho otázek. Já to pozoroval jako pozorovatel. Je neuvěřitelné, jak až mimo tento parlament je toto téma důležité, ať už jsou to mm, e, zaměstnanecké svazy, odborové organizace, tisk, prostě kolem té myšlenky, že dnes sociální otázky jsou ústřední v Evropě, je jako opravdu strašně nosná. A v tomto duchu já jsem připravil tu předběžnou zprávu, a řekl bych, že počet pozměňovacích návrhů je velký, 704, a to právě eh, odůvodňuje tu zprávu, která nás, tu rozpravu, která nás čeká. Mm, a řada Eh, europoslanců chce vystoupit, chce pracovat na to, abychom pokročili. Já jsem ty pozměňovací návrhy přečetl, dostal jsem je až minulý týden, ale dal jsem si čas na to, abych si je přečetl. Tyto pozměňovací návrhy můžeme zařadit zhruba do tří kategorií. Většina z nich ve skutečnosti jsou upřesňující a prohlubující pozměňovací návrhy. To znamená, že berou určité návrhy, které tam jsou a snaží se upřesnit z právního hlediska jejich relevantnost, co přesně chtějí znamenat a návrhy prohlubující, protože mnozí chtějí jít dál, protože některé ty návrhy, které já činím, se jim třeba zdají málo odvážné. Druhá skupina to jsou pozměňovací návrhy opravné. To jsou pozměňovací návrhy, které mají za cíl odlišné změní formulaci, anebo které se snaží některé pojmy nebo myšlenky opravit, aniž by se to ovšem dotklo obsahu. A potom jsou tam pozměňovací návrhy, které jak si spochybňují některé ty samotné návrhy ve zprávě. Já mohu říci, že tyto tři kategorie jsou pro mě všechny důležité. Je velmi důležité respektovat jak si názory těch, kteří chtějí některé návrhy prohloubit, nebo opravit, nebo diskutovat o samotné relevantnosti některých mých návrhů. Čili je důležité, abychom diskutovali o všech těch třech okruzích tak aby všichni, kdo předložili pozměňovací návrhy, byli vyslechnuti a respektováni. Proč to říkám? Protože když čtu ty pozměňovací návrhy, tak si myslím, že tam je možná široká dohoda široká obecná schoda v oblasti boje proti nekalé sociální soutěži a když tady pracujeme jako europoslanci, tak jsme samozřejmě připraveni k velkým kompromisům, já také, a pokud to vyloženě neobrátí eh, to, to vyznění, tak si myslím, že můžeme provést významné změny. Co se týče konkrétních věcí, uděláme maximum pro to, abychom první sérii kompromisních návrhů předložili již začátkem příštího týdne tak, abychom mohli už otevřít rozpravu a pokročit, prohloubit tu práci. Té práce nás čeká mnoho, ale pokud neuspějeme, pro mě osobně to by bylo smutné, protože si obecně myslím, že pro nás jestliže by Evropský parlament nedokázal pokročit a dosáhnout široké schody u sociálních otázek, tak by to bylo vnímáno možná poněkud nepříznivě našimi spoluobčany. E Děkuji. A za EPP kolega Lenárc. Děkuji za slovo. Nástínový zpravodaj je Danuta Jazověcka, která bohužel zde dneska nemůže být, takže mě poprosila, abych přečetl její připravené prohlášení. Takže toto jsou slova Danuty, ale samozřejmě, že my je plně podporujeme za naší politickou frakci. Milí kolegové, vzhledem k ekonomické sociální krizi otázka sociálního dumpingu je debatována na evropské jakože národní úrovni. Pane kolego, musíte trošičku pomaleji číst. Myslím si ale, že pokud neobjasníme, co to znamená sociální dumping, tak budeme mít obrovský problém v nalezení kompromisu při řešení tohoto problému. V našem výboru EMPO jsme všichni přesvědčeni o tom, že musíme bojovat proti všem porušením práv a bojovat za práva našich pracovníků. Máme zde více než 700 pozměňovacích návrhů, které jasně poukazují na to, že všichni jsme zaangažováni a leží nám to na srdci. My jsme se v EPP vždycky snažili o sociální konvergenci. Samozřejmě jsou zde různé úrovně ekonomického sociálního rozvoje v členských státech a měli bychom vytvořit příležitosti pro všechny země k dalšímu růstu a ne uvalovat bariéry. Vnitřní trh je místem, kde máme vysoké mzdy, nízké mzdy, svobodu pohybu, což je zaručeno naší smlouvou. Máme máme zde volný pohyb lidí, kapitálu, služeb a měli bychom zajistit adekvátní pravidla a zároveň bránit se proti protekcionismu. Musíme si uvědomit, že porušování práv porušuje a podkopává hodnoty EU a zároveň naši ochotu zůstat zjednocení. Stávající rozpráva, jakož i tato zpráva poukazuje na to, že sociální dumping se často zneužívá v různých praxích, které se zneužívají ve jménu um, férového zacházení, vysílání pracovní pracovníků. Víme, že jsou zde i jiné věci, například outsourcing, self-contracting. Toto v podstatě je podobné jako falešné OSVČ nebo společnosti s fiktivním sídlem. Právě proto bychom měli velice jasně definovat to, co je to sociální dumping. Toto je nesmírně důležité pro budoucí rozvoj. Samozřejmě jsou zde i ustavení, které se týk, která se týkají vysílání pracovníků a zde nesmíme zapomínat na to, že Evropská komise nedávno přišla s legislativním návrhem revidovat tuto směrnici a že na tom budeme pracovat v brzké budoucnosti. Jsem si jistá, že pan zpravodaj je otevřený dalším procedurálním vhodným postupům. Jedno z řešení možných pro nás EPP je i to, abychom zachovali princip subsidiarity a využili stávajících nástrojů, například platforma boje proti nehlášené práci, místo toho, že bychom zde tvořili nějaké další instituce či orgány. Ráda bych obrátila vaši pozornost na omezené záležitosti, které jsou rovněž ale nesmírně důležité pro nás, pro EPP. Různé kontroly, inspekce v tomto ohledu by měly být posíleny, posílit kompetentní orgány v členských státech. Ovšem neměla by zde být nějaká přeshraniční evropská platforma, stejný plat za stejnou práci. My samozřejmě souhlasíme i s sekundárním právem v tomto ohledu, ovšem víme, že aplikace tohoto je nesmírně obtížná a často to bohužel násobuje problémy před soudem nebo případy soudního charakteru, protože definice není jasná. Dále jsou to usne, eh, ustanovení, které se týkají podle mého názoru výboru pro dopravu. EPP předložil několik pozměňovacích návrhů, právě proto bychom měli vysvětlit pravidla, která se týkají kabotáže a dále je to, jsou to i řešení, které se týkají um, přepravy na um, místě a zároveň musíme zajistit adekvátní práva pro pracující a zároveň Ehm, záležitosti, které jsou v článku 23. Kdybychom mm, mm, se tomu vyhli, tak bychom šli proti rozsudku Evropského soudního dvora. A dále je to určitá minimální mzda, která je zde vynucována, člen, eh, vnucována členským státům. Toto nemůžeme připustit, protože zde platí princip subsidiarity. Evropský přístup zde není možný úplně, abych to schrnula na závěr. Toto je nesmírně důležité téma. Sociální práva v Evropské unii musí být v centru našeho zájmu. Těším se na nalezení kompromisu se spravodajem a stínovými spravodaji a těším se, že budu že budeme společně připravovat ty první kompromisní návrhy. Takže tolik ze strany Danuty. Děkuji. Takže Tia McIntyre. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve bych ráda poděkovala zpravodaji za práci na tomto návrhu zprávy. Ten obrovský počet pozměňovacích návrhů mu jistě život neusnadní. 47 z nich předložila moje frakce EKR. Už proběhlo samozřejmě první zasedání stínových zpravodajů, že mi přesto dovolte několik ještě poznámek. Za... Asi vás to nepřekvapí, ten princip subsidiarity a přiměřenosti je pro naší praxi zásadní a právě proto bychom rádi, aby tyto principy byly zdůrazněny ve vaší zprávě. Všechno, co jde nad rámec těchto zásad, pro nás bude představovat veliký problém. Myslíme si, že bychom měli být pragmatičtí, to znamená velice jasně říci, co od komise očekáváme a zároveň si uvědomit, co komise může udělat, aby to bylo v souladu se smlouvami. Samozřejmě členské země musí mít dostatečnou manévr, dostatečný manévrovací prostor, aby mohly uplatňovat i záležitosti určité národní tradice, které se týkají zaměstnanosti a sociálních práv. A možná na samotném počátku bychom měli identifikovat ty oblasti, kde je možné dosáhnout kompromisu mezi politickými stranami a podívat se na to, kde se můžeme dohodnout a naopak mm, oblasti, na které se nejsme schopni se dohodnout. Minulý týden Evropská komise předložila návrh zacílené revize směrnice o vysílání pracovníků. Já osobně si myslím, že bychom se měli dohodnout ještě než pokročíme u tohoto tématu, jakým způsobem budeme organizovat naši práci u této směrnice a legislativních návrhů, které, kterých se to týká. Zároveň je zásadní, abychom se měli jasné hranice mezi touto zprávou z vlastní iniciativy, z vlastní iniciativy a zásadními principy, které se týkají rovná, rovná mzda za e, stejnou práci, to znamená principy, které budou zahrnuty v návrhu komise. A nyní, jestli dovolíte, několik konkrétních věcí zavádění tohoto principu, této zásady, to znamená stejný plat za stejnou práci na konkrétním místě představuje několik problematických záležitostí. My jsme v našem návrhu 1.2.2 řekli jasně, že toto je kompetence členských států stanovení mest a my nechceme v tomto ohledu samozřejmě zasahovat do výhradného práva členského státu. Na schůzi stínových zpravodajů jsem se o tom již zmínila. My na základě zkušenosti z Velké Británie víme, že zde máme asi 250 tisíc různých případů, které již jsou před soudem, pracovními soudy, jinými soudy ve Velké Británii. A proto se domnívám, že bychom neměli tvořit pracovní příležitosti pro právníky, měli bychom tvořit, nebo teda všechno, co zde tvoříme, by mělo být jednoduše pochopeno, implementováno a plněno. Tím, že zavedeme tento koncept nebo tuto zásadu, tak tím nevyřešíme problém sociálního dumpingu. Změní to pravidla. Tato pravidla budou mnohem obtížnější, komplikovanější s ohledem na jejich implementaci, kontrolu a pravděpodobně bude jednodušší je napadat. Proto moje Skupina se domnívá, že implementace směrnice, která by pro, v oblasti prosazování této problematiky by měla mít šanci ještě předtím, než budeme pracovat na směrnici o vysílání pracovníků. 249, náš návrh pokrývá tento problém Měli bychom podporovat členské státy v praktické implementaci monitoringu a vynucování pravidel, která jsou součástí směrnice o vysílání pracovníků. A jakákoliv revize či přeskum této oblasti by podle našeho názoru znamenala určitou nejistotu a ta směrnice o prosazování a vynucování by byla pozastavena, čili měli bychom postupovat velice opatrně v této zprávě z vlastní iniciativy, abychom se nedotkli těch částí, které by byly součástí směrnice o vysílání pracovníků. Než uvidíme, jak to dopadne s implementací směrnici o vynucování a prosazování, tak bychom se toho neměli vůbec dotýkat. A ještě dalších několik bodů stručně. Inspektoráty, pracovní inspektoráty. My souhlasíme s tím, že hrají důležitou roli při prosazování práv pracujících Ovšem moje skupina je přesvědčena o tom, že to vynucování je odpovědností členských států na základě zásady subsidiarity a že takové celoplošné využívání v tomto ohledu nebo navýšení prac, navýšení pracovníků nebo mm, vůbec úmluva eh, ILO v tomto ohledu to by, a její uplatňování by byl problém. Pokud jde o dopravu, jeden z kolegů se o tom zmínil, víme, že výbor TRAN rovněž připravuje stanovisko k této zprávě a proto bychom se měli držet našich kompetencí výboru EMPLO. A to znamená, že kabotáž a všechny ostatní záležitosti by měly zůstat, které se týkají dopravy, by měly zůstat v odpovědnosti tohoto výboru. A nyní eh, falešní eh, oseveče a jiné falešné typy eh, smluv. Já jsem samozřejmě proti tomu. Ovšem ty zero ask kontrakt, tento typ kontraktu v mém členském nebo v mé zemi máme takové možnosti a umožňují spíše pružnější přístup k celé této pracovní právní problematice. Občas to vyhovuje oběma stranám, zaměstnancům i zaměstnavatelům, pokud teda nebudeme tvrdit, že to musí být exkluzivní, ta, tento typ smlouvy. Čili když se podíváme na více pružnosti nebo zavedení pružnosti nebo eh, to, že bychom zde rádi viděli více žen, tak vlastně zero hours contract, to znamená ta nulová, mm, nebo teda ty smlouvy na nula pracovních hodin v podstatě by nemusely být až tak negativní. A pokud je o sociální konvergenci, měli bychom si všichni jasně uvědomit, o čem hovoříme. Pro mou skupinu je jasné následující zvyšování benchmarků nebo osvědčené praxe, rozšíření v tomto ohledu by umožnilo zaměřit pozornost členských států na ty oblasti, které si to vyžaduje a zároveň by to umožnilo těm členským státům, které potřebují získat pomoc v tomto ohledu, obdržet tuto pomoc. Čili, jak už to často říkáme, neexistuje zázračné řešení a sociální konvergence by neměla vést k rozsáhlejší legislativě. Ani jí better regulation, to znamená lepší eh, regulace. To nám velice leží na srdci v našem návrhu 2.5 o tom hovoříme, je totiž zásadní, abychom v jakékoliv práci v této oblasti to bylo v souladu s úsilím komise o lepší legislativu. Aby ta legislativa, nová legislativa skutečně odpovídala a byla účinná, abychom e, snižovali obtížnost, komplikovanost, abychom napomohli plnění e, této legislativy a aby prostě jsme o tom pouze nehovořili ale abychom skutečně, aby následovali konkrétní kroky po těchto našich zprávách. Čili na závěr těším se na další spolupráci s panem zpravodajem v následujících týdnech. Děkuji vám. Dankeschön, Martin. Děkuji a Martina Dlabajová. A... Děkuji, pane předsedo. Kolegové, já bych chtěla především poděkovat zpravodaji za tuto druhou výměnu stanovisek ve výboru a za první eh, schůzi stínových zpravodajů včera. Od minulé, od minulé schůze ve výboru došlo ke značnému vývoji. Jak už tady zaznělo, on eh, navrhnul cílenou revizi směrnice o vysílaných pracovníků eh, se zaměřením na její hlavní cíle. Dochází tam k přesahu v oblasti sociálního dumpingu a eh, jiných dokumentů, které brzy přijdou na pořad eh, dne v Evropském parlamentu. Musíme také nalézt cesty, jak integrovat tento nový vývoj do zprávy a eh, zamezit předjímání toho, jakým způsobem rozhodne parlament u legislativních zpráv. Naše stanoviska mm, se zobrazují v řadě pozměňovacích návrhů a řešíme se na první kompromisní návrhy, ale chtěla bych zdůraznit, že já i Alde budeme jak si předkládat a trvat na třech významných principech. Jeden se týká konkurenceschopné Evropy. My nedokážeme přijmout návrhy, které by se snažily podkopávat tuto myšlenku. Druhý princip je mobilita pracujících a volný pohyb služeb. To jsou principy, které pro mnoho Evropů jsou vůbec nejdůležitější, protože ještě věří v Evropu a to, to je pro ně právě nejdůležitější. A třetí je subsidiarita, princip subsidiarity a budování na bázi existujících nástrojů. Musíme eh, ponechat ty kompetence, které nejlépe dokáží řešit členské státy, nechat je v jejich rukou a eh, volit nejvhodnější nástroje, které existují spíš než vymýšlet nové. Jako příklad je platforma pro, pro nedeklarovanou práci eh, a e, inspekce. Já bych chtěla zdůraznit také, že e, mzdové úrovně v jednotlivých zemích se liší podle také odlišného HDP a odlišného rozvoje a volný pohyb služeb a pracujících umožnilo zemí s nízkými příjmy vybudovat svou ekonomiku, takže v důsledku toho se zvedly i příjmy e, lidí zcela přirozeně, takže my budeme nadále se snažit maximálně využít příležitosti, které je jednotný trh umožňuje a ne se vydat neznámým směrem s neznámým výsledkem. Takže se těším na kompromisní návrhy a plodnou diskuzi se zpravodajem a ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji. So, Neoklis Sidikios. Neoklis Sidikios tady není, Zague tady také není, nikdo? S výjimkou mě. Takže když dovolíte, využiji své řečnické doby, protože předřečnice mi dala několik podnětů, tak tomu udělám několik připomínek. Dnes dopoledne jsem už hovořil o něčem, co bychom měli zohlednit. V Evropě máme pět zemí, kde je podezření, že e, pracující tam pracují třeba 13 dnů, pak jeden den mají volno, e, nemají žádný pas, ten jim byl ode, odebrán a vydělávají pouze 75 euro. Ten zbytek jde do Severní Koreji. To je jejich země původu. To je podezření, které teď eh, je na stole v Holandsku a ve Švýcarsku. Jsou výzkumné instituty, které toto potvrdili. Takže zjevně je tady dobrý důvod pro to, aby tady ta zpráva Guillaume Balase byla. Musíme k této otázce zaujmout stanovisko. Ty metody, které jsem uvedl, jsou nejhorší a určitě nejsou jediné, které jsou používány. Za druhé, ten, kdo teda oslavuje tak freneticky ty smlouvy o nula hodin, tak eh, v podstatě eh, zatěžuje zaměstnance a také zde vygeneruje určitá rizika, sociální rizika. Ten zaměstnanec vlastně nese sám eh, veškerá rizika z hlediska nehody nebo pracovního úrazu a tak dále. To je tedy stanovisko mezinárodních expertů. Já si myslím, že bychom o tom měli diskutovat v této souvislosti. A třetí připomínka se týká TEI. To se týče té směrnice o vysílání pracovníků a směrnice tam se hovoří stejná, ne, není tam žádná zmínka o stejné mzdě za stejnou práci. Nic tam k tomu není. Ale na základě určitého šetření jsme konstatovali, že zde dochází k obcházení právě v souvislosti s ustanovením směrnice o uplatnění, ale o té se vůbec nemluví. A přitom se spustil legislativní proces ohledně posting směrnice a vlastně tenhle pro, tento proces o směrnici uplatňování s tím nejde ruku v ruce. Ale my máme šetření, která ukazují, že tady je určitá potřeba konání. Takže v podstatě já nechápu, proč bychom tady měli eh, vlastně eh, mít propojení třech směrnic, které by se vlastně odhodily a proč pokud a, eh, a měli bychom to nějakým způsobem ještě odrážet naší zprávě. Já myslím, že to k ničemu nevede. Sociální dumping není na marzu. to se nachází v našich společnostech, v některých státech. A myslím si, že jsme na místě eh, v tomto výboru, abychom se tím zabývali. A teď ještě eh, Tran, podle mých informací, se na nás obrátil a žádal nás, abychom se nevněšovali do jeho kompetencí. Ale já myslím, že tyto kompetenční záležitosti se začínají řešit. Samozřejmě, my bychom se měli zaměřit na to, co je naše kompetence, ale e, Samozřejmě bychom se měli také bránit tomu, aby jiné výbory přebíraly naše kompetence. Takže samozřejmě tady se pokusíme tyto kompetenční záležitosti zodpovědně vyjasnit z hlediska těch ostatních výboru, takže nyní bude hovořit Karima Deli. Děkuji, pane předsedo. Drazí kolegové, já myslím, že bychom opětovně měli uvést něco, co je naprosto zásadní. Co to je sociální dumping? Neexistuje definice jako taková. Ale všichni vědí, že sociální dumping není nic jiného než vykořišťování zaměstnanců ze strany některých podniků a že jsou to tedy nespravedlivé postupy. A o to tady jde. To podkopává evropský projekt v celku. Pokud jsme neschopní během našeho mandátu vyřešit otázku sociálního dumpingu, pak to znamená, že evropský projekt skončí. Pokud nebudeme brát vážně tuto klíčovou otázku nejenom v Evropském parlamentu, ale také v komisi a na radě, tak pak můžeme hned dát klíč mimo a uzavřít eh, evropskou otázku. Chtěla bych poděkovat našemu zpravodaji Guillaumovi Palasovi, který bere toto téma velmi vážně. Měl mnoho slyšení a důvěřuje svým spoluspravodajům a mohu říci, že v tomto výboru, kde jsem vlastně zástupkyní ekologů, tak se snažím a budu se snažit mu pomoci, budu navrhovat pozměňovací návrhy a možná, že v budoucnosti budeme mít i usnesení. Ale jde o to, abychom měli společný cíl. A společným cílem našeho výboru parlamentu je důstojná práce, důstojné odměňování všude v Evropě. A já naslouchám tomu, co se mi říká. A musím vám říct, že už to opravdu nemohu slyšet. To je stále opakovaná otázka subsidiarity. To už není možné. Před chvílí někdo hovořil o mzdách. Já vám dám konkrétní příklad, když se hovoří o tom principu za stejnou práci, stejnou mzdu. Je to možné tady v Evropském parlamentu. My všichni jsme z různých, ze, z různých zemí a máme stejnou mzdu. Možná nemáme stejné sociální zabezpečení, ale máme stejnou mzdu. Před deseti lety Italové v parlamentu vydělávali desetkrát více než francouzští poslanci a dnes máme stejnou mzdu. Takže mzdová harmonizace je možná. A co se týče minimální mzdy, myslím si, že bychom měli spustit určitou dynamiku, protože některé státy nemají minimální mzdu a to není ve prospěch ani daného státu, ani zaměstnanců. Již celá léta chceme, aby se vytvořil Evropský orgán pro pracovní inspekci. To znamená, víte, že zatím je jeden inspektor na tisíc zaměstnanců. Já jsem koordinátorkou také z hlediska transportu a tady se to týká kabotáže na silnicích. A my vyzýváme členské státy, aby dali dohromady prostředky tak, aby jedno za dva roky tyto kontroly proběhly. Ta otázka kontrol se stále a příliš natahuje. A chceme ještě jít dál. Chceme požadovat jednoznačné sankce pro podvodné podniky. Není normální, když podniky nedodržují pravidla. Pravidla jsou stejná pro všechny. Nepřipadá v úvahu, aby měli přístup k veřejným zakázkám, eh, k subvencím, pokud dokážeme, že dochází k vážnému porušování evropského zákona. Legislativa se ve Francii nyní mění. My máme jeden podnik pro silniční dopravu a tento podnik byl eh, odsouzen, protože nezákonně zaměstnával tisíc lidí, tisíc řidičů, kteří musí se stravovat v těch kabinách a žít nedůstojně. Jde o to, aby tito zaměstnanci měli důstojné podmínky z hlediska práce, zdraví a i ubytování. A dále další pozměvací návrhy, které jsme předali, se týkají společné odpovědnosti všech, to znamená všech subjektů i subdodavatelů. I zde se to stále protahuje a musíme stanovit jasný směr. Na závěr bych řekla, drazí kolegové, Nezme, promeškejme tuto šanci. Pane předsedo, já s vámi nesouhlasím, když říkáte, že jedna část bude řešena výborem pro dopravu. Já myslím, že trán stejně jako AMPLUA by měli spolupracovat ruku v ruce a vyslat jasný signál na adresu občanů. Das ich sogar unterschreiben. To bych dokonce podepsal. Ale pokud eh, se jedná o kompetence jiného výboru, tak musíme dávat pozor a neměli bychom se do nich měšovat. Laura Adžia by teď byla na řadě, ale není tady. Mara Picoto. To je opět pan Mat- Martán bude hovořit za ní. Velmi rychle, pane předsedo. Paní Mizoto tu není, ale my jsme, myslím, vyjádřili naše stanovisko hlavně 25. ledna tohoto roku a já hluboce souhlasím se stínovým zpravodajem zelených. Um, tady míříte rovnou do zdi, ten systém se brzy zhroutí. Je mi líto kvůli zpravodaji, ale já vás varuji. Děkuji. Gut, Nucleus Dobrá. Neoklis, Silvi Kiotis. Děkuji, pane předsedo. Pro GUE NGL je to velice důležitá zpráva a Evropský parlament má povinnost zprávu odhlasovat. A já bych chtěl poděkovat kolegovi Guillaumeovi za jeho práci. Opravdu, jak si 700, více než 700 pozměňovacích návrhů, to je něco. A eh, jeho zpráva je velice dobrý základ. My chceme ty pozměňovací návrhy využít pro zlepšení sociálního zabezpečení a ochrany pracujících touto zprávou a Eh, mobilita pracujících bez ochrany eh, znamená eh, dumping a, a, a vykořišťování chudobu a to samozřejmě podporují nebo neoliberální politici a je to přiživováno škrty a podobně a vyslaní pracovníci mají být eh, automaticky pokryti kolektivními dohodami. A to si myslíme, že je naprosto klíčové. Taky si myslíme, že je důležité, aby eh, smluvní strany byly zodpovědné a nenesly odpovědnost za eventuální případy sociálního dumpingu a celá problematika související s úmluvou MOP o důstojných pracovních podmínkách pro eh, vnitrostátní pracovníky a, a ty vyslané taky, tak to je, myslím, hrozně důležité. Pro uh, náš výbor je důležité vyslat jasné poselství proti uh, destrukci sociálního státu a ochuzování, chud, chudnutí Evropanů. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěla podpořit a poděkovat uh, eh, Guillaumeovi Balasovi, který odvedl velký kus práce, i když jsem si vědoma toho, že těch 704 pozměňovacích návrhů pro něj bude ještě mnohem větší práce a proto chápu, že říká, že to je teprve začátek. Ví, tak Jome, já si myslím, že tato zpráva, kterou my potřebujeme, bude výborná, jestliže se dobře soustředí na jádro svého tématu abychom pod záminkou, že nevíme, neumíme definovat eh, sociální dumping, tak abychom se nepokoušeli do toho nadspat všechno, a pak to bude takový mix, který nedosáhne svého cíle. Víme, že sociální dumping je poškozovat sociální práva, která existují, a to ať na úrovni národní, evropské nebo mezinárodní. To je sociální dumping. To je to, co musíme mít na paměti. Tak, aby žádný řádek naší zprávy se neodklonil od tohoto cíle. To musí být náš společný cíl. Chtěla jsem říci, že nikdo, no tak to asi ne, ale nik, tak myslím si, že nikdo z nás by se neměl chtít od tohoto cíle odklonit. A první věc, kterou považuji za velmi důležitou. Omlouvám se, že v těch sedmi z těch čtyřech pozměňovacích návrzích já jsem zodpovědná za 36 eh, z nich, takže já jsem tím hodně tom přispěla, omluv mě za to. Ale nejdůležitější věc, která musí být samotným základem všeho, je to, že tento sociální dumping je třeba vnímat uvnitř evropského prostoru, kde mobilita pracujících a mobilita občanů musí být pravidlem. Pokavať nedokážeme pokročit v sociální Evropě, pak jedině posílením mobility pracujících a e, mobility občanů, ta, podle mého především důležitá je ta mobilita. Druhá osa, u níž já jsem předložila pozměňovací návrhy, všechno, co teď říkám, se týká mých pozměňovacích návrhů. Takže ten druhý okruh je boj proti podvodům. Podvody jsou samotným zdrojem podkopávání sociálního práva. Takže kontrola je nutná, kontrola mobility, která musí být přiměřená a odpovídající, ale kontrola je nezbytná a musí fungovat. Proto, aby kontrola fungovala, musíme sladit a zmobilizovat všechny členské státy, protože dnes, dokud nemáme evropské kontrolory společné, je to v kompetenci členských států. A jsou to ti sami ti, kteří si stěžují na mobilitu pracujících a ti, kteří si uh, stěžují na sociální dumping a ti sami, kteří žádné kontroly pak nedělají. Čili to, to musí skončit. Další okruh mých, mých pozměňovacích návrhů, na které chci zpravodaje upozornit, je to, že je velmi důležité v boji proti sociálnímu dumpingu, abychom bojovali proti uh, fiktivním společnostem uh, a aby ta aby prokazatelně eh, určitý podnik měl skutečnou činnost v zemi svého původu, aby to nebyla jenom poštovní adresa. A na tom si myslím, že bychom se mohli dohodnout napříč politickým spektrem. A konečně poslední věc. Karima to říkala, uvedla konkrétní příklad, to já budu hovořit obecně. Já si myslím, že v sociálním dumpingu eh, silniční doprava, subjekty silniční dopravy musí, eh, je, je prostě potřeba jim vyjasnit pravidla. Napříč celou Evropou funguje celá řada podniků silniční dopravy. Silniční dopravci, jakož i některé stavební firmy, byli první, kdo se vrhli do sociálního dumpingu a kteří vlastně e, postavili své podniky na sociálním dumpingu. Jsou to odvětví, která jsou vysoce evropská. A i tady si myslím, že musíme vyjasnit ten specifický problém sociálního dumpingu v silniční dopravě. A já budu trvat na tom eh, a, a podporovat našeho předsedu, a sice, že to nejsou témata, které bychom měli přenechat jiným výborům. Eh, výbor pro dopravu má svou zodpovědnost ale co se sociálního dumpingu v silniční dopravě týče, tam si musíme vyhrnout rukávy a jasně se přihlásit k odpovědnosti našeho výboru na toto téma. Takže to je pár e, zásadních bodů, ke kterým jsem se chtěla tady vyjádřit. Není důvod, abychom podporovali závody eh, za nejnižší cenu. Eh, to je to, co od nás Evropané očekávají. Znamená to nikoli méně Evropy, ale více Evropy. Dankeschön, Tita. Děkuji, Tita Kohl. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážený kolego Balasi, chtěl bych nejdříve poděkovat za váš dobrý návrh. Nekalá soutěž je velmi aktuální téma které samozřejmě se odráží v těch sedmistech čtyřech návrzích. Musíme překonat tyto poměry, protože ty vlastně znevýhodňují pracující a jsou javným zneužíváním vnitrostátních a evropských legislativních ustanovení. Musíme také dávat pozor na to, abychom eh, nepustili ze zřetele plně subsidiaritu. My se domníváme, že z hlediska sociální unie eh, musím říci, že nemohu podpořit některé aspekty v tomto smyslu. Další bod, o kterém bych chtěl hovořit, je otázka kompetence a mm, problému tedy mezi emplua a trans. Jako mm, místo předseda trans a jako substitut v tomto výboru, myslím si, že je zjevné, že tady dochází k propojování. Není možné to skrytně separovat. Emploa by samozřejmě neměl eh, jak si jít do detailů z hlediska dopravní problematiky. Proto v rámci mých pozměňovacích návrhů Eh, z hlediska eh, všech těch témat, které se týkají zaměstnanců a sociální zážitostí, tak to jsem vyškrtl, protože ne, že by to nebylo nesprávné, ale je to proto, že tyto konkrétní věci eh, mají jaksi technickou povahu a mají být řešeny výborem trans. Takže Tyto kompetenční záležitosti by měly být zohledněny a měly by být součástí spolupráce mezi Emplua a e, Trans. Jistě, ale to, co jste řekl, myslím, že jde příliš daleko, protože co se týče sociální věcí a zaměstnanosti, to je naše kompetence. Dobře, ale uvidíme. Eduard Ma- Martin. Děkuji, pane předsedo já děkuji Guillaumovi Balasovi a hlavně mu chci popřát mnoho odvahy, protože to bude potřebovat. Protože eh, určité diskuse jsou velmi poučné. Slyšel jsem některé osoby, které mm, tady říkali, že pokud jsme ještě nepochopili, proč bohužel se někteří občané pouštějí do těchto záležitostí, tak je to protože právě je tady tato potřeba to jednoznačně vyjasnit. A teď nechci to na někoho, jak si nechci to adresovat někomu, ale vzhledem k tomu, že jsme poslanci, bez ohledu naše úlohu, pokud chceme být důvěryhodní, tak musíme na, vla, na sami na sebe uplatňovat to, co chceme u ostatních. Co je cílem evropského poslance? Obhajovat zájmy všech občanů. Eh, oni nás volili máme obhajovat jejich zájmy, proto jsme tady. Pokusit se uspořádat evropskou politiku, která by eh, měla být eh, méně sociální nebo více sociální, to nejde eh, v prospěch podniků jenom. Jediná politika, která je tady platná a která by mohla být vnímána jako důvěryhodná většinou, je, neznamená, že bychom se měli eh, zaměřovat pouze na ty, kde to bude lacnější a kde tedy bude větší konkurenceschopnost. V tomto hledu bych řekl, dobře, tak naším cílem je Čína. Odjeďme všichni do Číny, protože tam je všechno mnohem lacinější. Dokonce i poslanci jsou lacinější, i demokracie, protože ta tam není. Jsou tam smlouvy o nula hodinách, takže eh, takhle to tam vypadá. Ano, ale ta Čína už také mm, začíná trošku podražovat, zvláště z hlediska jeho východní Asie. Pan Pirinský. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jistě. Já rovněž jsem přesvědčen o tom, že pán Guillaume Balá si zaslouží náš dík a pochvalu, protože jeho zpráva skutečně eh, řeší konkrétním způsobem mnoho ožehavých problémů. A rovněž proto, že jeho přístup se snaží nalézt určité smysluplné řešení nebo smysluplné přístupy k této problematice. Rovněž jsem přesvědčen o tom, že bychom měli věnovat pozornost tomu, o čem se zmínil ve své úvodní prezentaci s ohledem na tuto velkou skupinu pozměňovacích návrhů, které rozdělili do tří kategorií a že pan zpravodaj bude věnovat stejnou pozornost všem třem kategoriím, nebude se snažit nějakým způsobem z toho pouze vybírat nebo klasifikovat tyto návrhy před samotnou diskuzí. Nebudu zde hovořit dlouze, pane předsedo. Věřím, že je právě odpovědností našeho výboru zapojit se do nesmírně důležitého, seriózního procesu přeskumu všech těch názorů, které se nám zde přetavily do těch 704 návrhů a zaměřit se na to, jak o tom hovoří někteří předřečníci, abychom dosáhli lepšího pochopení a lepšího přístupu k řešení těchto problémů. Dovolte, abych to ilustroval následujícím způsobem. Úvodní ustanovení A této zprávy. Já jsem se podíval na pozměňovací návrhy, neměl jsem možnost se podívat úplně na všechny, ovšem věřím, že tam byl pozměňovací návrh, který se snažil změnit úvodní ustanovení a je tam mnoho jiných právních ustanovení, která jsou součástí této zprávy. Ovšem se váčku se hovoří následující bereme v potaz rostoucí trend nehlášené práce, falešné oseveče, outsourcingu, subkontraktování, které vede k čím dál tím prekérnějším pracovním příležitostem a zhoršování sociální ochrany našich pracovníků. Ho, je to pravda? Nebo tomu tak není? Já si myslím, že jakékoliv objektivní hodnocení by prokázalo, že je to skutečně trend a je to spojené s neustálou stagnací, prohlubující se krizí, neustálou nekalou hospodářskou soutěží. Čili je to náš úkol? není úkolem našeho výboru nalézt správnou rovnováhu, protože jak je zde stanoveno a řečeno, tak vidíme jasnou nerovnováhu mezi ekonomickými svobodami na jedné straně a na druhé straně sociální ochranou a sociálním určitým partnerstvím. Proto se domnívám, že tou nití celé zprávy by mělo být dosažení lepší rovnováhy mezi těmito dvěma aspekty, což je v odpovědnosti jednotlivých členských států. A proto ten argument o subsidiaritě bychom měli akceptovat, když samozřejmě to nemůže skončit na té úrovni členských států, protože v mnoha případech hovoříme o přeshraničních aspektech a my samozřejmě chceme vytvořit určitou platformu, která by bojovala proti nehlášené práci a právě proto bychom měli nalézt určitou rovnováhu mezi přístupem na národní a na evropské úrovni. Čili vše, co mohu k tomu říci v tomto okamžiku, je následující přesvědčení. V našem výboru jsme se tomu v posledním roce a půl věnovali a vytvořili jsme určitý společný mechanismus spolupráce, která neznamená, že vždycky ve všem musíme spolu souhlasit, ale je zde určitá touha po pozitivním výsledku kterou bychom měli využít i v té následující práci, jež nás čeká. Samozřejmě soucítíme s Guillaumem, aby teda netrpěl sám, abychom se ho snažili opravdu v jeho úsilí do maximální možné míry podpořit. Děkuji. Děkuji. Kolega Simon. Uh, thank you. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejdříve dovolte, abych uvítal mezi námi zástupce GNB z West Midland, kteří jsou zde mezi námi a kteří mezi námi přišli, aby si skutečně vyslechli naše rozprava, který, kteří jsou přímo z praxe a vědí, o co jde a skutečně mají to povědomí. Ano. No ano, přišli zde mezi nás, aby si tak nějak udělali obrázek, aby si to celé promysleli mnoho lidí přede mnou již děkovalo našemu kolegovi Balásovi za, řekl bych, velice takovou solidní základnu práce. Já z něj otestuji opravdu naše tlumočníky, to znamená, ano, těmi sedmi, čtyřmi pozměňovací návrhy otestuje to odhodlání a tu odvahu pustit se do tohoto boje a jestli dovolíte, možná alespoň několik poznámek k návrhům, je jsme předložili my. Pracovní inspektoráty. My jsme, my jsme samozřejmě žádali o směrnici minimální standardů pro tyto inspektoráty, které by monitorovaly a dohlíželi nad implementací ve Velké Británii, byly drastickým způsobem sníženy tyto inspektoráty, jejich počty a jejich práce je vždycky retrospektivní, zatímco abychom, měli skutečný, abychom mohli bojovat proti těmto nešvarům, tak by zde měla být jasná prevence, jasná kontrola a efektivní sankce. Druhá záležitost, závazná pravidla. To, co potřebujeme, jsou konkrétní legislativní návrhy a ne pouze jakékoliv zprávy, ať už by byly sebekvalitnější. Potřebujeme legislativu, která by vyžadovala od členských států přeskum, revizi určitých legislativních aktů. Ve Velké Británii dokonce i podle údajů vlády máme asi 1 milion lidí na zero hours kontrakty, kontra, eh, s těmito kontrakty a asi 2 miliony lidí kteří pracují eh, na základě kontraktu bez jakékoliv garance počtu pracovních hodin, A na to prostě musíme všichni pracovat. Vysílání pracovníků, stejný Eh, příjem za stejnou práci na stejném místě, to by mělo platit pro všechny a ne pouze pro některé pracovníky. Problém, především u nás ve Velké Británii, je v definici kolektivních dohod eh, univerzálně aplikovatelné dohody v tomto ohledu ve Velké Británii nic neznamenají. Já vím, že jsou i jiné členské státy, ve kterých je situace stejná tento návrh proto musí být změněn, tak aby tam byly i sektorové dohody zahrnuty a dohody na úrovni jednotlivých podniků. Vysílaní pracovníci se musí těšit stejné ochraně kolektivních smluv, jež je aplikována v jejich domovské zemi. Když hovoříme o vysílaných pracovnicích, sociální partneři a konzultační proces se sociálními partnery, tento návrh směrnice ze strany komise nezahrnuje žádnou konzultaci se sociálními partnery, což je podle našeho názoru absolutně šílené. To, to nás prostě neuvěřitelně překvapilo. Aspoň kdyby, aspoň kdyby se snažili tvářit, že budou chtít oslovit sociální partnery, ale to, že prostě tomu nevěnují absolutně žádnou pozornost, tak to skutečně se vymyká mému pochopení. Já jsem se nebyla, když vystoupila paní McIntyre. To je mi nesmírně líto. Protože je to nesmírně rozumná, nesmírně vyvážená legislátorka a proto je pro mě její příspěv vždycky zajímavý. Ovšem pozměňovací návrh EKR v tomto ohledu je pro nás nesmírně obtížný. My tomu vůbec nerozumíme. Oni teda nechtějí směrnici, pokud je o pracovní inspektoráty, nechtějí nic, co se týká kvalitních podmínek práce pro místní pracovníky, ani seznám těch podniků, které jsou odpovědny za porušování legislativy v tomto hledu a jsou 100% proti revizi směrnice o vysílání pracovníků, která údajně bude mít negativní dopad na růst a tvorbu pracovních příležitostí je asi nefér retrospektivně se k tomu vyjadřovat tímto způsobem. Možná paní McIntyre chtěla říci, že tyto pozměňovací návrhy byly předloženy a vedou k nějakým eh, misinterpretacím, nevím. Ovšem to, co jsme četli my, tak jak jsme to četli my, to v podstatě eh, vytváří takový nesmírně, řekněme, špatný dojem, který z toho máme s ohledem na přístup EKR e k celé problematice. Děkuji. Ule Kristensen. Děkuji, pane předsedo. A děkuji Guillaumovi za tu úžasnou práci a přeji ti mnoho úspěchů v pokračování v této práci. V mnohých věcech jsem zajedno. Souhlasím s tím předřečníkem a také s tím, co říkal pan Pěrenský, který upozornil na to, že bychom se neměli vzájemně vymlouvat, měli bychom se opravdu zaměřit na to, co je důležité a prostě přijít s konkrétními návrhy. Poslední vystoupení kolegů, ty, byla, ty byly také užitné, e, velmi užitečné. Jedná se o to, abychom postupovali proti sociálnímu dumpingu. Pokud neplatíme e, dostatečnou mzdu nebo se to zakazuje, tak skutečně to místo zaujímá sociální dumping. Ale e, členské státy mají možnost regulovat ty pracovně právní vztahy. Takže je dobré, že tyto věci tady eh, byly pojmenovány. Ostatní vystoupení ukázala, že je nutné se zaměřit na podniky a na jejich eh, práva. Vzhledem k tomu, že tedy jsem poslancem parlamentu, chtěl bych tyto zájmy zastupovat. Podniky by měly mít možnost pracovat přeshraničním způsobem, ale zároveň by tady se to mělo vybalancovat. Proč se nikdy v této souvislosti nehovoří o pracujících? Jejich práva by měla být také zachována a mělo by to odpovídat právům těch eh, národních eh, zaměstnanců. Nikdo o tom nehovořil. Co se týče těch smluv o takzvaných nula hodinách, to je věc, kterou bych vůbec nechtěl mít ve své zemi. To je opravdu špatné pro zaměstnance. To jenom zvýhodňuje flexibilitu podniků a flexibilitu podniků můžeme zajistit jiným způsobem a ne prostřednictvím těchto smluv o nula hodinách. Pak ty takzvané fiktivní, eh, eh, fiktivní firmy, a falešné SVOČ nebo další takovéto kreativní Eh, řešení, to všechno existuje všude na světě. Proč se tady neřekne úplně jednoznačně, že toto nechceme? A občané taky od nás toto očekávají. Oni chtějí zodpovědné zaměstnavatele. Oni doufají, že my se o to zasadíme a já doufám, že v té zprávě se nastaví správná vyváženost, takže mnoho úspěchů přeju Guillaumeovi. Děkuji a nyní Guillaume Balas. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem, kteří vystoupili. Eh, měli bychom zareagovat, zareaguju na ta první vystoupení a bude to souviset i s tím, co řeknu poté, takže se neznepokojujte, pokusím se soustředit na ty podstatné věci a budu hovořit velmi rychle. Nejdříve EPP a stínová zpravodajka, která tady teď není, ale byla dobře zastoupena. Tady jsou jednoznačné mm, oblasti, kde máme stejné znepokojení. Mám na mysli otázku fiktivních společností, falešných SVOč, eh, kontroly eh, subdodavatelství. Dále je to otázka, jak zajistit nitrostátní inspekce, aby byly efektivní aby mohli také eh, eh, pracovat z hlediska různých jazyků, aby byly efektivní. Potřebujeme tady administrativní a právní eh, základny. Pak tady zazněla otázka, která se týkala Evropského orgánu inspekce. Řekl bych, že ta formulace, kterou jsem použil, nebyla úplně jasná. A já sám jsem vypracoval eh, pozměňovací návrh tak, aby ta formulace byla jasnější. Třeba tady nebude eh, soulad, ale já si nepřeji, aby se eh, vybudovala Evropská inspekce, aby se tady najalo tisíce dalších úředníků, kteří by byli nad těmi vnitrostátními inspektory. Ale bylo by dobré, aby u některých témat, která jsou důležitá, jako například fiktivní firmy, tak v těchto otázkách by bylo dobré posílit propojení mezi vnitrostátními inspektoráty. A možná by nebylo špatné hovořit také o task force na evropské úrovni. Bylo by to pár lidí, kteří by mohli eh, pracovat v těchto věcech. Eh, mám na mysli některé struktury z USA, které takto fungují a, souvisí to většinou eh, s daňovou inspekcí ale také v jiných evropských zemích existuje něco takového, co se týká regulace hospodářské soutěže, tedy protikartelové e, struktury. Měli bychom tady působit tak trošku jemně chirurgicky a soustředovat se na ty důležité body. A teď kompetence TRAN. E, o tom jsme již diskutovali a pane Kor, já jsem zcela střícný a otevřený a myslím, že ostatní také. Jsme eh, proto, aby to, co spadá specificky do kompetence TRANu, z hlediska organizování dopravy. Možná, že v mém textu jsem šel příliš daleko, možná bychom měli trošku nově vybalancovat tyto věci. Nicméně souhlasím s předsedou výboru, který řekl, že otázky zaměstnanosti, otázky dumpingu, eh, tady souhlasím s paní Morán Šartí, to je centrální faktor a my vidíme, že e, doprava je často velmi průkopnická v těchto věcích a tím se musíme zabývat. Samozřejmě, že bude stanovisko výboru o dopravě e, z hlediska specifikace těchto záležitostí, ale pane předsedo, měli bychom přesně vymezit, Eh, jak to bude s formou organizování práce v této oblasti, kam to bude patřit. V každém případě si myslím, pane Kor, že to bez potíží vyřešíme. Zástupce EPP řekl, že nepotřebujeme eh, aby sociální svoboda jaksi byla nadřazena ekonomické. Potřebujeme svobodu. Co se týče právních eh, poměrů, tak jsem ochoten tady v tom pokročit. Je pravda, že v evropské jurisdikci máme velice vágní přístupy, takže to bychom mohli nějakým způsobem zbíhavě vyřešit. Co se týče subsidiarity, o tom hovořila paní McIntyre, nebudu jí odpovídat, ale vyjádřím svoje stanovisko k tomu, co ona řekla. Samozřejmě respektovat princip subsidiarity. Ale přesto bych chtěl udělat dvě připomínky. Ta první. Je velmi komplikované vysvětlit, že vytváříme vnitřní trh, nebo že chceme mít eh, absolutní svobodu pohybu pracujících a zároveň se domnívat, že každý stát si tak trochu může dělat, co chce z hlediska sociální politiky. Tyto asymetrie to podkopávají a já se k tomu ještě vrátím. O to více, že ve smlouvách a teď hovořím opravdu o smlouvách, eh, zvláště článek 151 a 153 smlouvu o fungování Evropské unie. Tam se uvádí jasně, že Evropská unie může doplňovat sociální počínání členských států. Ne je nahrazovat, ale doplnit. Takže tady myslím, že je určité pole, o které se můžeme opřít. Paní eh, McIntyre, vy jste zdůrazňovala otázku návrhů komisařky Tyson a jakým způsobem propojit tyto dvě zprávy v současnosti. My už jsme o tom trochu diskutovali včera a já jsem eh, na tom trošku zapracoval. A řeknu vám následující. Já jsem si přečetl znovu to, co říká paní Tyson. A přečetl jsem si svůj text a zjistil jsem, že se to kříží ve dvou místech. Jednak je to odstavec 11, který se týká legislativního zdroje, o který se opírá směrnice, protože já jsem proto, aby článek 151 a 153 mohly být eh, jaksi uvedeny. A pak je to odstavec 13, kde se hovoří o omezení platnosti směrnice o vysílání pracujících. To nebylo v té zdrojové směrnici. A dále je to vyloučení těch agentur pro zaměstnávání dočasných pracovníků. Je kolem toho velká diskuse. Ostatně tady jsou některé zajímavé alternativní návrhy z hlediska spíše regulace, ošetření, než vyloučení těchto agentur, které zaměstnávají dočasné pracovníky. A co se týče zbytku, tak musím říci, že tam není další křížení, tedy mezi návrhy paní Tysonové a mé zprávy z hlediska vysílání pracovníků a toho právního zdroje této směrnice. A ostatní připomínky paní McIntyre, tak tady bych řekl, že můžeme mít různé stanoviska ohledně těch smluv, jak se říká, nula hodin. A samozřejmě, že to není součástí filozofie moje politické skupiny ani mých britských kolegů, eh, kteří o tom výrazně hovořili a také to není součástí některých eh, zemí, jako je Nový Zéland, ten od toho mm, jak si odstoupil v poslední době. Znamená to, že s vámi nesouhlasím ohledně lepší regulace, tedy better regulation, ne, já si myslím, že musíme dávat pozor, abychom tady na sebe nekladli jednotlivé vrstvy a nekomplikovali věci. Já jsem zaznamenal ty připomínky ohledně vynikající práce Jiřího eh, Džorského ohledně nedeklarované práce. Já bych řekl, že to by mohl být určitý prvek, který by se mohl naroubovat na některé návrhy, které předkládám. A mohli bychom se zamyslet, nějakým způsobem sloučit ty existující nástroje, než abychom množili další nástroje, takže jsem zcela vstřícně naladěn k tomuto návrhu. A nyní pokročme ještě k dalším připomínkám a návrhům paní eh, Labajové. Jsou tady eh, některé prvky, kde jsme zajedno. Inspekce práce, podvody, tady musíme dodržovat legislativy, které existují. Myslím si, eh, že tady je schoda. Já vím, že vám leží na srdci ta centrální otázka hospodářských svobod. To znamená, neměli bychom bránit svobodnému pohybu pracujících. Ale Tady je právě potíž, abychom se dohodli na tomto tématu a my už jsme trošku o tom diskutovali. Totiž o to v podstatě jde z hlediska cíle této zprávy. Vy jste před chvíli si vyslechla pana Martena. Hovořím o, tomu, o tom panu Martenovi z ENF. Co řekl? On řekl, váš systém se zhroutí. A on se adresoval na vás, na mě a na všechny. On říkal, tento systém se rozpadne. Proč to řekl pan Martin? On je totiž absolutně přesvědčen, že ta sociální asymetrie plus e, volný pohyb povede k skepsi a k nacionalismu a myslím si, že toto vše samozřejmě jde ve prospěch toho, na co on sází a čemu věří. A proti tomu musíme absolutně bojovat. Pokud chceme mít e, svobodu e, Eh, podnikání našich eh, pracovníků a svobodu pohybu našich pracovníků, tak potřebujeme minimální sociální harmonizaci. Jinak bude docházet k stále větší atomizaci v Evropské unii a už vidíme první náznaky, které se objevují. Takže máme stejný cíl Myslím si, že bychom neměli zvyšovat eh, administrativní zátěž, to by bylo kontraproduktivní, musíme na to dávat pozor a budeme společně pracovat na této otázce. A teď k tomu, co bylo uvedeno k otázce dělení východ-západ. O tom hovořila také paní eh, Dlabajová. Říkala, že ne všude jsou stejné mzdy a že musíme respektovat hospodářskou historii těch jednotlivých zemí. Já vám rozumím. Samozřejmě, eh, když jsem se zabýval tímto tématem, tak jsem se setkal se spoustou lidí, včetně eh, zaměstnanců z východní Evropy. Nebyli to odboráři, byli to prostě zaměstnanci z východní Evropy, byli to řidiči silniční dopravy, což je samozřejmě velmi zajímavé téma, o kterém jsme tady hovořili. A zajímavé bylo, že když jsme s nimi hovořili a řekli jsme, vy nechcete sociální harmonizaci, protože by to znamenalo, že byste přišli o svoji práci, byli byste vlastně postiženi tím, že byste nemohli Eh, odolat a vzdorovat konkurenci. Ale oni nám říkali, no vůbec ne, to se pletete. A byli to polští řidiči, kteří tak to mluvili. Oni říkali, ne, my toho máme plné zuby. Nesnášíme naše pracovní podmínky, je to moderní otroctví. A naopak my chceme stejná práva jako ostatní. A to bylo velmi působivé, když jste cítili tu sílu eh, v tom projevu. Protože ono vlastně bylo velmi uspokojové vycházet z toho, že lidé, kteří eh, pracují velmi tvrdě za málo peněz, jsou velmi proevropští, protože oni se domnívají, že právě díky Evropě můžou získat další záruky z hlediska svého budoucího zaměstnávání. Pane předsedo, vy za GUE jste také eh, vystoupil, pak tady hovořil také zpravodaj GUE. Já bych eh, se vyjádřil ještě k té filozofii, o které hovořil pan Kor. Já vím, že vaše skupina má mm, citlivost na některé otázky, takže uvidíme, jakým způsobem bychom toto mohli ošetřit. Otázka, která tady zazněla ohledně jaksi respektování odborářských organizací, to byl můj kolega Simon, který to řekl, včetně budování sociální legislativy, to je velmi důležitý faktor. A je poněkud znepokojivé, když konstatujeme, že z hlediska návrhu paní komisařky Tyson Evropská konfederace odborů nebyla vůbec konzultována. Myslím, že trošičku se snažili to dohonit a jak si skorigovat, ale je to dosti důležitá věc, centrální, která by měla v tom textu být. Nemám nějaké konkrétní Eh, připomínky na to, co řekli zelení, i když tam je spousta pozměňovacích návrhů a co řekla Karima Deli. Ale na závěr bych okomentoval to, co řekla moje kolegyně Mona Šarti. Já vím, eh, že je znepokojená tím, aby tato zpráva nebyla zprávou, která pojme všechno, ale aby byla efektivní zpráva. A v takovém případě musíme nově propojit části tohoto textu tak, eh, aby samozřejmě to množství pozměňovacích návrhů neučinilo tuto zprávu nečitelnou a aby skutečně byla úderná. A tak bychom měli postupovat a souhlasím s vaším stanoviskem ohledně vymezení kompetencí TRAN a našeho výboru v současnosti. A absolutně s vámi souhlasím, že otázka těch fiktivních společností je velmi důležitá a pak ta podstatná činnost v těch zemích původu, to je stěžejní prvek právě boje proti tomu naprosto kontraproduktivního systému eh, evropských podniků a zaměstnanců také na úrovni eh, fiskálního systému. A tím bych ukončil svoje vystoupení. A ještě bych řekl panu Pěrenskému, Simonovi a Kristensonovi, že existují národní rozdíly. Já je znám, tyto rozdíly existují a nejde o to, abychom je popírali v této zprávě. Chtěla jsem, chtěl jsem říct si panu Christensenovi, že severské země v Evropě jsou velmi nedůvěřivé z hlediska legislativní regulace, protože oni mají systém sociálního partnerství, který jim umožňuje se obejít bez této legislativy. Já jsem se snažil zohlednit jeho připomínky, abych nějakým způsobem nezatížil sociální dialog, který minimálně u nich funguje. A přál bych si, aby tento sociální dialog se mohl rozšířit také eh, na jiné země a dobře tam fungoval, takže v žádném případě jim nebudu stěžovat specifické situací. Pane předsedo, tím jsem ukončil svoje vystoupení. Práce se bude rozvíjet zase počínaje pondělím a budeme se snažit o konvergentní eh, stanoviska. Děkuji Guillaumovi Balasovi, děkuji také Stínovým zpravodajům. 19. dubna budeme hlasovat v našem výboru. Máme 704 pozměňovacích návrhů. To je opravdu sportovní disciplína. Eh, doufám, že eh, zpravodaj si už udělal volno kolem Velikonoc, aby se to všechno stihlo do toho 19. dubna. Přeji mnoho úspěchů, je to důležitá zpráva z vlastní iniciativy. Takže příští týden, příští týden 22. <laughs> března máme další zasedání, další poté bude 23. března od 9 do 12.30, od 15 do 18.30 zde v Bruselu. Všem děkuji. Všem, kteří vystoupili v diskusi, děkuji také tlumočníkům a přeji vám příjemný večer a pokračování ve vaší práci.